Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste.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

So please take your seats. Poprosím, usaďte se. So I will say a few words in French. Na začátek pár slov francouzsky. Jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro rybolov tohoto parlamentu bych chtěl přivítat dezignovaného komisaře, který bude mít v gesci oceány a životní prostředí. Jedná se o druhé slyšení Výboru pro životní prostředí, tentokrát společně s Výborem pro rybolov. A to z toho důvodu, že oceán je téma, které sdílí výbor pro životní prostředí a výbor pro rybolov. Když jsme se podívali na seznam dezignovaných komisářů, komisařů, tak jsme si zapamatovali hnedka věk pana dezignovaného kandidáta a říkali jsme si, že tomu je 28 let, bude to problém nebo ne? Já si myslím, že problém to není. Spíš doufám naopak, že v budoucnosti budeme mít více komisařů, kterým bude 28 let, protože je dobré, abychom měli v Evropské komisi zastoupeny všechny generace. Dnes máte zvláštní odpovědnost a to přesně odpovídat na otázky poslanců a poslankyň těchto dvou výborů. A to k tematice, které má výbor pro životní prostředí v gestci, tedy vy budete mít na starosti eh, naši ambice dosáhnout nulového eh, znečišťování, biodiverzitu a pochopitelně také oceány a ještě kromě toho oběhovou ekonomiku. Potom máme ještě nový zelený úděl, což bude v podstatě první prioritou této nové komise. Takže budeme čekat na přesné odpovědi, na naše přesné otázky, které dostanete. Teď dostane slovo Chris Davis, který vám řekne pár slov k organizaci tohoto slyšení. Děkuji. Já nebudu sdělovat svůj věk. Že se mi zdá, že jsem zjevně nejstarší tady na tomto pódiu. Takže vás vítáme, pane dezignovaný komisaři, pane Sinkevičiusi. Litevsky to úplně neumím, tak to zkomolím přesně tak, jako vás asi komolili během vašich tří let na univerzitě ve Velšsku. Jak bude vypadat dnešní diskuse? Nejprve úvodní prohlášení dezignovaného komisaře na 15 minut. Potom budeme mít 25 otázek z poslanců a poslankyň těchto dvou výborů s tím, že poslanec vždy bude mít minutu 30 na položení první otázky a poprosíme, pokud by to bylo možné, tak ještě kratší tu otázku, s tím, že potom dezignovaný kamenář komisař bude mít dvě minuty na odpověď a kladatel první otázky bude mít ještě 30 vteřin na doplňující otázku. Pokud nepřetáhnete první otázku, dáme vám třeba trochu více a potom komisař eh, odpoví během jedné minuty s tím, že si uděláme kolečka. V prvním kolečku bude sedm otázek k životnímu prostředí a druhé kolečko bude sedm otázek k eh, rybolovu. Nakonec dezignovaný komisař bude mít cirka pět minut na závěr. Mám vám připomenout, že máme tlumočení do 23 jazyků, takže můžete všichni hovořit svou mateřštinou a žádáme vás, abyste nehovořili příliš rychle, aby vás tlumočníci stihli. A kromě toho také budeme živě vysílat na internetových stránkách Evropského parlamentu a následně si budete moci stáhnout i videozáznam. Pane komisaři, designovaný komisaři, v mandátu, který vám dala nově zvolená předsedkyně komise, upozorňuje na to, že byste měli dosáhnout eh, toho, že by se přestalo lovit příliš mnoho. A musíte zajistit, že se bude dodržovat zákaz vykládky a kromě toho také byste měl dokončit eh, používání eh, subvencí, které jsou ekologicky škodlivé. Takže vidím, že máte před sebou velice těžký úkol. Nicméně, první kolečko se bude týkat eh, životního prostředí, tak si můžete uvolnit, protože ty těžké otázky u ryb dostanete až v druhé polovině. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, přeji vám dobré odpoledne. A děkuji za pozvání, abych se podělilo svou vizi během nadcházejícího mandátu. Je to pro mě velikou ctí, že tady mohu předstoupit jako první dezignovaný komisař, který se narodil po pádu berlínské zdi. Je to eh, znak důvěry v mou generaci, eh, která se narodila s evropskou myšlenkou v DNA, protože Evropa to pro mě znamená svoboda, otevřenost a příležitost. A zároveň Evropa znamená odpovědnost. Poslední klimatické stávky ukazují, že generace Y a generace Z jsou připraveny na sebe převzít odpovědnost. Jsem malinkou částí této generace a jsem také otec a proto jsem se rozhodl, že se také vydám po této stezce. Rok 2050 to pro nás není jenom cíl na papíře. Je to něco, co bude součástí našeho života. A nyní, pokud dovolíte, tak vás oslovím ve své rodné řeči litevsky. Mano politinė karjera prasidėjo rinkimais į parlamentą gimtojoje apygardoje Vilniuje. Aš buvau. Já eh, byl jsem ve Vilniusu zvolen do litevského parlamentu a byl jsem předseda hospodářského výboru. Byl jsem také ministrem hospodářských věcí eh, v uplynulých letech. Eh, a e, učil jsem se sloužit e, své zemi, chápat její problémy a naplňovat e, její naděje. Právě tak, jak tomu rozumíte a chápete vy. A děkuji své zemi za možnost pokračovat v této kariéře. Digitální ekonomie a e, průmysl, inovace, e, sociální blahobyt, e, životní prostředí. Mezi tím nejsou žádné rozdíly, nedomnívám se. Výzvy to jsou příležitosti, které povedou k udržitelnější, zdravější a více prosperující společnosti. Je to, začala naše cesta k zelené klimaticky neutrální planetě, což bude těžké. Jakožto komisař udělám všechno pro to, abychom se po této cestě pustili. Je nás na této cestě mnoho. Vidíme to z klimatických protestů, z evropských voleb a z eurobarometru. 92% Evropanů chce eh, klimaticky neutrální unii do roku 2000 2050. Je třeba naslouchat. A e, předložením zeleného dílu, což je hlavní priorita e, předsedkyně von der Leyen, děláme přesně tohle. Mou největší ambicí, pokud budu potvrzen, bude uvést zelený díl do praxe. Zelený díl, který by sloužil oceánům, životnímu prostředí a našim občanům kteří by měli být celou dobu eh, ve středu eh, těchto snah. Vážení poslanci, někteří z vás byli překvapení, když uviděli oceány v mém portfoliu. Já eh, chápu vaše výhrady. Vy chcete nějaké ujištění, že nová komise bude mít na paměti sta- blahobyt našich rybářů a rybářek. Já vám toto ujištění mohu nyní dát. Budeme žít na modré planetě, Oceány a moře musí zůstat uhelnými kameny našich politik. A tyto politiky budou muset řešit mnoho věcí. Budoucnost našich rybářů samozřejmě, ale také životního prostředí. Budeme se muset potýkat s klimatickou změnou. Jak jsme viděli z poslední zprávy IPCC, budeme se zabývat také eh, znečištěným plasty, které postihuje celý potravinový řetězec a zeměděl, zemědělství vytváří mrtvé zóny v našich mořích. A mé portfolio tohle všechno združuje. Zdravé oceány znamenají zdravé ryby a zdravé ryby znamenají vzkvétající komunity rybářů, pomáhá to životnímu prostředí a vede to k lepšímu zdraví občanů, bude méně nemocí a o to se budu starat eh, v rámci svého mandátu eh, ve spolupráci s vámi. Ohledně životního prostředí, eh, po mně prezident, předsedkyně chce, abych vedl tři klíčové iniciativy. Zelený díl, to bude pod vedením výkonného místopředsedy France Timmermanse, který je zkušený a jeho podpora bude zásadní. Tyto oblasti jsou biodiverzita, oběhové hospodářství a nulové znečištění. Biodiverzita mizí. Už začalo šesté masové vymírání druhů. Budu-li potvrzen jako komisař pro životní prostředí, budu reprezentovat Evropu na, eh, na konferenci o biodiverzitě v Číně příští rok. Tato konference bude kritickou příležitostí eh, k obrácení karty. Eh, chtěl bych připomenout tři věci. Za prvé, rozvoj Jestli je rozvoj biodiverzity ekvivalentní pařížskému cíli 1,5 stupňů Celsia. Za druhé, Myslím si, že naše závazky nám pomohou těchto cílů dosáhnout. A za třetí potřebujeme mechanismus na měření pokroku. Naši partneři k nám zhlíží a očekávají od nás rozšířenou podporu a očekávají společný boj proti ztrátě biodiverzity. Naše mezinárodní důvěryhodnost bude také ale záviset na pokroku u nás doma. Musíme jít příkladem konkrétními opatřeními, což si žádá eh, akce v palčivých bodech, jako jsou eh, les, jako jako jsou lesy, eh, klimatické změny, energetika, eh, potraviny. Eh, je potřeba vytvořit pro tyto, pro tyto problémy řešení uspůsobená pro budoucnost a nikoli vypůjčená z minulosti. Předsedkyně von der Leyen požaduje nové standardy pro biodiverzitu v oblasti obchodu, průmyslu, zemědělství a ekonomiky. Já jsem odhodlán to naplnit. Ale zase, vážení poslanci, potřebuji k tomu vaši pomoc k tomu, aby eh, se biodiverzita dostala do všech evropských i národních politik. Mou druhou prioritou bude oběhové hospodářství. Chci zviditelňovat oběhové hospodářství a postarat se o to, aby nešlo pouze o slovo, ale aby také probíhaly činy. Pokud budeme moci oběhově využívat jen čtyři materiály, ocel, hliník, cement a plasty, tak snížíme emise průmyslu na polovinu. Takže nastartovat oběhové hospodářství dává smysl. Mělo by to tři hlavní proudy, ten plán. Zamyšlení se nad tím, jak konzumujeme a vyrábíme produkty, potom ekodesign a potom jak eh, recyklovat. Můžeme dostat cirkularitu i do nových sektorů, jako jsou textilie, stavebnictví, potraviny a ICT. Druhým proudem je pomáhat spotřebitelům rozhodovat se informovaně. Když uvidí produkt, který o sobě tvrdí, že je zelený, tak eh, chceme, aby tomu mohli věřit. A musíme se musíme upustit od recyklování, nejenom minimalizovat odpad, ale ve všech možných oblastech úplně zabránit jeho vznikání. A mým posledním polem působnosti bude nulové znečištění. Jakožto otec, jakožto občan a jakožto evropský komisař chci, aby se znečištění stalo záležitostí minulosti. Chci, aby Evropané měli čistý vzduch, čistou vodu, čistou technologii a bezpečné chemikálie. Nulové znečištění si bude žádat širokospektrální přístup a specifické iniciativy v konkrétních oblastech a zacílená opatření proti zdrojům znečištění. U chemikálií to bude znamenat zkoumání nebezpečných látek a endokrinních disruptorů. U vody to bude znamenat boji s novými eh, škodlivými zdroje znečištění, jako jsou mikroplasty eh, a, eh, a, a farmaceutika. Bude to potřebovat synergii s komisařem pro zdravotnictví a jeho strategii od farmy až po vidličku. Tady je třeba stimulovat nechemické alternativy. Naše politika se vždy opírala o tvrdou vědu a tento přístup musí pokračovat i v rámci osmého environmentálního akčního programu, který by pomáhal naplnit cíle udržitelného rozvoje. A nyní se přesunu ke svým cílům v oblasti oceánu. Prvním je úplná implementace společné e, rybářské politiky. Musíme usilovat o rovnováhu. E, kdekoliv rybaříme udržitelně vzrůstají zisky z rybolovu. Do roku 2022 eh, provedu evaluaci společné rybářské politiky a zjistím, jak řešit problémy, které nejsou dostatečně pokryty současnou politikou. Potřebujeme politiku, která by fungovala pro pobřežní eh, společenství, pro rybáře a pro životní prostředí. Budeme se muset potýkat s mnoha rozdíly. Co funguje ve severním moři, nemusí nutně fungovat ve středozemním moři. Každé moře je unikátní a na to je třeba pamatovat. Naše úsilí v oblasti udržitelného rybolovu a zdravých oceánech nesmí zůstat na našich hranicích. Chceme být globálním lídrem a e, šířit naše principy udržitelnosti po celém světě, abychom naplnili cíle udržitelného rozvoje pro život pod vodou. Budu spolupracovat s komisařem Philem Hogenem na e, globální dohodě o zákazu škodlivých látek v rybolovu budou tlačit na vznik nových chráněných oblastí a efektivnější vodohospodářství a to i e, na otevřeném moři a v nedotčených oblastech, jako je Antarktida. Potřebujeme lepší e, udržování biodiverzity na otevřeném moři. Budu pokračovat v boji proti e, ilegálnímu, neregulovanému a neohlášenému rybaření. To je problém, který ohrožuje zodpovědné rybáře, zejména ty drobné, kteří potom čelí nekalé konkurenci a vyloveným zdrojům. Rybářství je ušlechtilé povolání. Každý den naši rybáři vykonávají tvrdou a riskantní práci, aby nám dodávali kvalitní potraviny bohaté na bílkoviny. Musíme být na jejich straně. Pobřežní obce jsou ohroženy ilegálním, neregulovaným rybařením. Naše pravidla jsou údajně nejlepší na světě, ale bez efektivní implementace jsou k ničemu. Já bych chtěl společně s vámi spolupracovat na tom, aby kontrolní systém pro rybolov eh, plnil svůj účel a zajišťoval rovné podmínky. Budu řešit nedostatky, kdekoliv je najdu. Za třetí, chci investovat do potenciálu udržitelných potravin z moře, čímž přispěji ke strategii Farm to Fork. Jídlo z moře tvoří významnou součást naší diety. Vyloví se eh, až pět milionů tun a apikultura přináší na trh 1,4 miliony tun. Chci také vyvinout nový přístup k udržitelné modré ekonomice, která by združovala eh, námořní výzkum až k územnímu plánování. Mořská obnovitelná energie a mořská spolupráce a udržitelné investice. Eh, tamto je modrá ekonomika, ve které pracuje 3,5 milionu lidí. Eh, pro některé z vás se to může zdát jako málo, ale pro mě je to víc, než kolik má moje země obyvatel. Jak nám připomněla dezignovaná předsedkyně, legislativa je jenom tak dobrá, jak dobrá je její implementace. A já budu úzce spolupracovat s členskými státy na zlepšení implementace ve všech politických oblastech pomocí všech nástrojů, které mám k dispozici, což je dialog, revize implementace životního prostředí a Evropského soudního dvora. Potřebujeme zákony, které fungují eh, z hlediska občanů, životního prostředí, oceánů, rybářů a podniků v celé Evropské unii. Vážení poslanci, stojíme před velikou výzvou a úspěch bude záviset na naší schopnosti spolupracovat. Budeme se pravidelně výdat na chodbách a v zasedacích sálech. Budu tu pro bilaterální hovory, debaty a trialogy. Potřebujeme více přímých kontaktů. Budu navštěvovat vaše země, nejenom hlavní města, ale i regiony a zejména pobřežní e, obce Děkuji za pozvánky, které už jsem obdržel. Jak jsem říkal na začátku, musíme být blízko občanům. Vy jste legitimní zástupci těchto občanů a já ve vás vkládám svou důvěru. Budu se těšit příležitosti s vámi spolupracovat v příštích pět let. Děkuji vám za otázky a odpovím je, co nejlépe dovedu. Thank you. So going to start with seven first questions. Takže začneme s prvními sedmi dotazy od členů a členek výboru Envy, politické, eh, politické frakce a pak eh, výbor eh, pro rybolov. Teď tedy EPP, Jessica Polfrad. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane Eh, designovaní komisaři. Budu pokračovat ve švédštině. Životní prostředí a klima to jsou hlavní priority celého světa. Abychom dosáhli společných cílů, musíme eh, mít důvěru ve vědu a výzkum. Výzkum říká jednoznačně, že lesy hrají důležitou roli pro klima. A eh, lesy, o které se dobře pečuje, vážou CO2 a to po celý životní cyklus stromů a e, lesní materiály mohou nahradit e, stavební materiály i paliva. Je to něco, o co je třeba pečovat a co je třeba zachovat. E, do vašeho portfolia patří nová biologická strategie do roku 2030, která obsahuje i lesy. Je potřeba najít rovnováhu mezi udržitelnou zprávou lesů a zachováním biodiverzity. Velká část evropských lesů byla tvrdě postižena eh, vedrem a suchem eh, z posledního roku. Eh, nastaly v lesích obrovské škody, které mimo jiné dali vzniknout epidemii škůdců. To vede k ekonomickým těžkostem a k omezeným možnostem využívat les, což má potom dopad na 3 miliony Evropanů, kteří se v této branži živí. Důležité je, aby strategie pro biodiverzitu plnila svůj účel. A moje otázka zní, jak budete ve své případné budoucí roli komisaře pracovat proto, abyste zajistil, aby byly využívány možnosti lesa v této strategii a aby nepřišly na zmar. Děkuji. Eh, mám tady za úkol mimo jiné eh, hlídat čas. Prosím všechny, aby dodržovali, dodržovali čas. Eh, minuta 30 maximálně, 30 na doplňující dotaz. Ať to stíháme. Děkuji vám. Děkuji za dotaz. Děkuji. A já jsem proto, aby parlament eh, toto eh, na komisi vyžadoval, a už se tak v minulosti stalo několikrát. Eh, lesy jsou důležité. 40 veškerého území planety je pokryto lesy. Ty musí být chráněny, dobře udržovány. Za prvé je také důležité si uvědomovat, jaké jsou nové výzvy. Důležité je si uvědomovat, že každý členský stát má efektivní plán zprávy lesů kvůli eh, lesním požárům. Viděli jsme, co se eh, děje eh, v Amazonii, víme, co se děje v Řecku. Na tyto plány nesmíme zapomínat. Je také důležité se snažit dodržovat regulac, nařízení ohledně těžby dřeva ne všechny členské státy eh, všechna pravidla dodržují. Hlavní ovšem pro ochranu eh, lesa je právě otázka strategické diverzity roku 2030. Eh, biodiverzita bude jedním z klíčových pilířů zeleného údělu a zelený úděl nebude možný bez efektivného, efektivního řízení biodiverzity. Takže zhoršování situace v lesích je to, na, na co se musíme soustředit, soustředit se na Naturu 2000, na její oblasti, na uchování fauny a flory. Víme, jak to je se skutečnou implementací Natury 2000, to musíme zlepšit. Nesnad, že by byla všechna lidská činnost zastavena v lesích, ale musíme ji lépe řídit, lépe eh, analyzovat. Je také třeba, aby naše aktivity byly měřitelné a co je velmi důležité, nebo nejdůležitější, nejdůležitější je financování. Takže doplňující otázka, 30 vteřin na ní. Protože komise eh, bude na tom spolupracovat, tak já se ptám, jak budete zajišťovat, eh, aby Franz Timmermans správně vnímal potenciál lesů eh, v boji proti změnám klimatu. Thank you very much. A... Děkuji vám. Velmi dobrá otázka. To je přesně uh, klíč k tomu, co eh, musíme dělat. Eh, pan Franz Timmermans v mém základním sdělení je to jasně řečeno. Uh, Evropská unie musí e, vytvořit biostrategii a je důležité pracovat e, s Francem Timmermansem a to nám umožní, aby e, to aspekty byly také součástí další legislativy v zemědělství, v energetice, v dopravě, ve všech oblastech, kde se dnes v zásadě objevují problémy, kde se objevují důvody, proč tady máme tu šesté masové vy, Eh, mírání druhů. Bude zapotřebí víc zdrojů, víc finančních prostředků, ale je třeba, abychom jednali a mysleli strategicky v těchto věcech. Samozřejmě i další oblasti budou zahrnovat aspekt biodiverzity. Eh, jde o to, abychom všichni směřovali k stejnému cílu, cíli, protože prostě nemůžeme věci řídit stejným způsobem jako doposud, třeba v zemědělství a zároveň si stanovovat ambiciozní cíle v jiných oblastech, eh, co do biodiverzity. Jsou Suza Luena za SAD. Děkuji vám. Děkuji, pane designovaný komisaři. Momentálně narážíme na takovou zeď lohostejnosti, pokud jde o klimatickou krizi a znečištění ovzduší, které e, e, působí 40 tisíc předčasných úmrtí ročně. S tím jsou spojené obrovské výdaje na, zdraví, na zdravotnictví, takže snížení znečištění může zachraňovat životy a omezovat počet chorob. Konkre- jaká konkrétní opatření předpokládáte na snížení emisí z dopravy, domácího vytápění, průmyslu a tak dále a jak hodláte zajistit respektování norem kvality ovzduší ve všech eh, členských státech? Budete navrhovat nové legislativní opatření na základě nových eh, údajů VHO? Zavážete se k návrhu konkrétních opatření opatření Evropské unie za účelem zavedení zón čistého vzduchu v evropských městech a konečně navrhnete striktnější normy eh, na, eh, emis, na automobilové emise Euro 7. Prosím. Děkuji vám za vaši otázku. Ano, sdílím tento pocit. Ta situace je nerozumná, když 400 tisíc lidí ročně umírá kvůli znečištění vzduchu v Evropě. Možná že se na to můžeme dívat různým prismatem, ale jde o 24 miliard ročně. Eh, ty eh, ztráty tady jsou, zatím se nám nepodařilo eh, vlastně všechno, co jsme si v tomto nastavili, dodržet. A ohledně těch jemných částic, tak tady máme už daná pravidla od roku 2006. Já tedy předložím akční plán našemu kolegiu nulová tolerance nedodržování s současných norem kvality vzduchu. Musíme se samozřejmě opřít o legislativní rámec Evropské unie a adaptovat ho na poslední doporučení. A e, když hovoříme o velkoměstech, tak tam je zapotřebí nejprve zajistit dialog a mechanismus, posílit pomoc e, členským e, městům a velkoměstům, co se týče čistých zón. Tady musím být velice specifický. Možná, že místní orgány se mohou dát cestou určitých omezení co do dopravy nebo vytváření těch e, čistých zón. A co se týče Euro 7, tak to je e, určitý mandát těch pět let. Myslíme si, že když se posadíme e, všichni pohromadě, včetně komisaře pro vnitřní trh, že jsme schopni toho v tomto mandátu standardu dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Zeptám se ještě na znečišťující vozy eh, diesel. Eh, společně s eh, komisařem pro vnitřní trh budete aplikovat povinné stahování těchto vozidel ve všech zemích Evropské unie a potom po, po případném druhém skandálu Dieselgate, o kterém se teď začíná mluvit v evropských médiích, eh, tak eh, budete společně s, těm, s tímto parlamentem bojovat proti té zdi ne, popírání a lhostejnosti vůči eh, klimatickým změnám? Okay. Thank you for your question. In... Děkuji vám za tento dotaz. Co se týče Dieselgate, myslím, že nám to udělilo velmi závažnou lekci a my už si prostě nemůžeme dovolit další Dieselgate. A domnívám se, že výrobci, celý průmysl si toto dobře uvědomuje. A e, co se týče e, vlastně stahování těch vozidel, tak tento parlament e, přece přijal určitý rámec v této věci a ten bude brzy uplatňován a tato příležitost tady bude. Nicméně já si myslím, že my bychom našemu průmyslu měli pomoci, aby byl zároveň konkurenceschopný. Podívejme se, kam vlastně smu, tento průmysl směřuje. Vodík, elektřina. Myslím si, že naši výrobci auto automobilů, kteří patří nejlepším na světě, eh, nepochybně mohou eh, eh, se posunout. Zatím se nemohou měřit s některými americkými výrobci elektro, elektrinou poháněných vozů, kteří jsou velice populární, ale můžeme jim pomoci, musíme také pomoci více zařazovat čistá alternativní paliva a tak dále. Takže prosím, klidně dokončete větu. To není žádný problém. No, ona by pak následovala další věta. Dobře, tak tu další větu si nechte na příště a teď je na řadě Frederik Ries za obnovu Evropy. Dobrý den, pane eh, designovaný komisaři, tady sedím. Eh, Eh, je to vlastně dvojnásobná premiéra, co se vás týče. Jste nejmladším dezignovaným eh, komisařem v historii parlamentu a také jste zdědil ty oceány. Teď samozřejmě jde o to eh, něco nabídnout. Já jsem s pravodajkou k příslušné směrnici o rybolovu v oceánech a budu s vámi hovořit o znečišťování oceánu, o plastu. 70 E, znečištění e, moří je právě e, plastem způsobeno. Vy říkáte na straně 11, že vašeho textu, že chcete definovat ty nejhorší zdroje znečištění a vytvořit správný regulační rámec. Určitě máte pravdu, ale co se týče biodegrability plastu, tak já jsem trochu zmatená. Jak víte,

v tuto chvíli vlastně neexistuje co na rozklá, biorozkládání plastů žádná norma a to ani v té eh, mořské, eh, v tom mořském prostředí. Já se obávám toho, že spíš než se změní mentalita, která by se změnit měla, budeme svědky eh, takového obrovského prázdného plácnutí do vody, které zase nic nezmění Eh, a eh, ještě druhou otázku, vezmu to okamžitě. Eh, přehnané využívání plastů, balení do plastů se má řešit obnovou směrnice v příštím roce a mě by zajímalo, zda se budete angažovat v tomto směru cestou nějakých zvýšených požadavků na omezení plastů. Děkuji, děkuji vám. Samozřejmě, já s vámi souhlasím. E, jít, jako by se nic e, nedělo, pokračovat, jako by se nic nedělalo, znamenalo by, že by v roce 2050 jsme měli v mořích více plastu než ryb. A komise, já to tedy musím říct, e, se opravdu snažila učinit zásadní krok plastů na jedno použití. By jsme se měli do budoucna vyvarovat, protože tady je ten zákaz ale s tím nemůžeme být eh, uspokojeni, tam se věci nemohou zastavit a já budu samozřejmě eh, bojovat za plnou implementaci strategii v oblasti plastů. Ale dalším krokem musí být mikroplasty, především eh, v paletách, eh, pneumatikách a textilu, to jsou ty hlavní zdroje, a bio rozložitelné plasty, které jste zmínila, tady musíme vytvořit eh, jasný regulační rámec a identifikovat i určité aplikace, eh, a eh, určit, z jakých eh, chemických látek jsou vyrobeny. A potom balení do plastů. Další klíčový krok je eh, zabývat se mm, přehnaným využíváním materiálu při balení. A to není jenom změna v, v myšlení společnosti, i změna v myšlení podnikatelů, protože oni přece musí mít zájem na tom snižovat své náklady. Takže DGS 7 a také e, bilaterální, bilaterální zkušenosti s dalšími partnery. E, máme tady dobré příklady, e, za kterými se můžeme vydat a já se o to nepochybně budu snažit. 15 vteřin. Dobrá, já jsem si já jsem si vyslechla váš závazek týkající se mikroplastů. Beru to na vědomí, je to důležité, tam souhlasím. Mám tedy otázku týkající se ekodesignu. Zlepšit trvanlivost a recyklovatelnost plastů. Zamyslel jste se už nad tím, že bychom třeba zavedli filtry na mikroplasty do praček, abychom se vyhli tomu, že ty jedy skončí v řekách a následně i na našich talířích. Děkuji. Pračky, to máte velkou pravdu, to si myslím, že je oblast, kde bychom ekodesign mohli rozšířit. Ale myslím si, že bychom to mohli rozšířit ještě více. Pro mě ekodesign je skvělá věc, která vznikla tady. Já si vzpomínám na první rozpravy o ekodesignu. A lidé říkali, aha, tak Evropská unie nám teďka bude regulovat žárovky. Ale v podstatě od prvního dne, kdy jsme zavedli ekodesign, jsme ušetřili tolik elektřiny v EU, jako je celková spotřeba Itálie. To je ambice, kterou nesmíme pustit. A měli bychom se snažit o to, aby naše výrobky nebyly toxické. Je velice důležité, aby plast se vyráběl z netoxických látek, které se následně dají znovu využít v rámci oběhového hospodářství. Myslím si, že inovativ, inovací budeme schopni vytvořit celou řadu nových nástrojů. Děkuji a nyní za zelené Sven Giegold, prosím. Commissioner <clears throat> designate Pane designovaný komisaři, v písemné odpovědi zdůrazňujete, že nejvíce zranitelná populace Evropy je nejvíce ohrožena i na zdraví. A máte pravdu. Například endokrinní disruptory ohrožují naše děti, to tež platí i pro nanomateriály. Podle studií Světové zdravotnické organizace Počet lidí postižených endokrinními chorobami neustále narůstá. 25 německých dětí, včetně tedy mých vlastních, podle odhadů trpí chorobami, které jsou navázány na bisfenol A což je velmi dobře známý endokrinní disruptor. Tak by mě zajímalo, jaké konkrétní kroky učiníte pro ochranu našich dětí a ostatních zranitelných skupin před neustálým vypouštěním nebezpečných látek, včetně endokrinních disruptorů. Vytvoříme strategii, která se bude týkat nanomateriálu, endokrinních materiálů, směsí a expozici chemickým látkám na základě styku s produkty běžnými? Děkuji vám za vaši otázku. A úplně vám rozumím, chápu vás. Ne jako designovaný komisař, ale také jako otec, jako spotřebitel. 20. října se mi narodí dcera, můj syn má tři a půl let, takže jsem dvo, takže už mám dvě děti a jako tak, takový si uvědomuji, že prostě chemie nás všude obklopuje. Je součástí každodenního života, ale také více než stovky právních aktů EU. Proto je důležité, abychom řešili chemikálie. Je potřeba zajistit, používání bezpečných a netoxických materiálů. Třeba co se týče REACH, tak tam jako Evropa jsme jednička. Nikdy jinde ve světě nic takového neexistuje. Je potřeba na to navázat. Co se týče endokrinních disruptorů, tak pochopitelně je potřeba zavést novou strategii do praxe. To myslím, že bude závažným krokem ku předu. Vycházíme tady ze zásady předběžné opatrnosti. Endokrinní disruptory by měly být standardizovány. Je potřeba je vnímat na stejné úrovni jako CMR. Je potřeba chránit seniory a děti, ty nejzranitelnější skupiny. Je potřeba zakázat přítomnost takovýchto endokrinních disruptorů v hračkách, v kosmetice, která jde na kůži, v kontaktních materiálech, v jídle. Um, if I may, um, but what about... Dobrá, děkuji za ten závazek. A co ta strategie netoxického životního prostředí? Naplníte všechny čtyři její části, které jsem zmiňoval? Děkuji vám. Naší ambicí je nulové znečištění životního prostředí a to má tři hlavní pilíře. Akční plán pro čisté ovzduší, čisté vody a strategie netoxického životního prostředí. Za posledních pět let jsme udělali velký pokrok. Ta základní práce proběhla velice dobře. Řada legislativních návrhů byla znovu přeskoumána, to též platí i pro REACH a je to základ, na které můžeme velmi dobře stavět. Děkuji. Další otázka za ID Simona Valdesáre. Bez mikrofonu. Dobré odpoledne, pane designovaný komisaři. Máte nebo budete mít na starosti velice důležité portfolio. Předpokládám, že vaše práce bude nejenom hasit požáry, ale že budete vycházet z vědecké metody a z vědeckých studií. A že také pochopitelně se budete držet běžného ekonomického selského rozumu. Komise vydala sdělení o ekologických dopadech farmaceutik. Sama Evropská komise uvádí, že ve všech členských státech Evropské unie vidíme zbytky farma, farmak eh, v, ve vodách, což má dopad na životní prostředí. Nejsme si v tuto chvíli úplně jistí, jaký to má dopad na životní prostředí a jaké koncentrace by měly. Tady budeme potřebovat eh, nové vědecké informace, na základě kterých musíme přijmout opatření. Tak by mě zajímalo, co chcete v této oblasti dělat. Chystáte se například předložit eh, legislativní návrh k ekologickému dopadu farmák. Děkuji. Farmaka již byla zahrnuta do legislativy o vodě a o jejím chemickém znečišťování. V rámci akčního plánu provodu bude potřeba posílit dodržování těchto pravidel. Kontroly způsobilosti legislativy budou probíhat i u rámcové směrnice o vodě a o ekologických standardech. Po tomto přeskumu budeme schopni vyhodnotit potřebu případných změn. Všichni víme, že farmaka představují rostoucí ohrožení. Musíme zabránit jejich průniku do vody. Nejlepší prevence je u zdroje. Proto je potřeba posílit i monitorování v rámci ambice nulového znečišťování, kterou má Evropská komise. In conclusione, la Commissione. Takže můžu si odnést závěr, že budete přijímat nebo nebudete přijímat legislativní opatření. A pokud ano, půjde o nařízení anebo o směrnici, protože to jsou dvě možnosti, které máme. Myslím, že směrnice by nebyla úplně vhodná, chceme-li zajistit, nebo naopak byla vhodná, pokud chceme zajistit dodržování zásady subsidiarity. Děkuji vám za otázku. Je příliš brzo na to odpovědět konkrétně. Později budu připraven diskutovat s výborem o této otázce. Farmaka již jsou pro tuto chvíli zahrnuta v legislativní úpravě vody. Rámcová směrnice pro vodu se v tuto chvíli přeskoumává. Následně po této kontrole si můžeme vyhodnotit, jestli je potřeba předložit farmaka nebo legislativní návrh, který se bude týkat farmak jako takových. Já budu připraven o tom diskutovat s výborem pro životní prostředí, poté co tedy proběhne tato kontrola. Děkuji. Za EKR Pětrov Joky, prosím. Pane komisaři, během posledních deseti let jsme zaznamenali exponenciální růst populace velkých šelem. To tež platí pro kormorány, pro divoká prasata a pro další problematické druhy, které ničí zemědělství a Pan komisař se vás snaží najít v tuto chvíli. Má to katastrofální dopad na biodiverzitu. Já si myslím, že tady potřebujeme evropský akční plán, který nám umožní sloučit ambiciozní cíle biodiverzity s bezpečností lidí a hospodářských zvířat. Už nemluvě o přežití malých farem a malých uh, rybářů. Nevím, jestli si uvědomujete, že jsme mnohokrát volali po tom, abychom uh, změnili evropskou legislativu pro řešení vztahu s těmito zvířaty, především s vlky jak vy jako komisař byste zajistil řešení této situace, například tím, že by se eh, schvalovala kvot, schvalovaly kvóty odlovu. Myslivecké svazy chtějí zajistit eh, biodiverzitu. Eh, v myslivosti se zabývá 25 milionů evropských občanů. Myslíte si, že by bylo možné tímto způsobem zajišťovat eh, zachování biodiverzity a, a zajistit tak i vyčištění daných oblastí? Děkuji vám mnohokrát za vaši otázku. Já vám rozumím. Konec konců Litva, země, kterou znám nejlépe, je země zemědělská. A rozumím i zemědělcům, kteří přijdou o svá hospodářská zvířata. A první, co je napadne, je pochopitelně to, tu šelmu zastřelit. Ale já si myslím, že to není jediné řešení. Myslím, že střílet to situaci nevyřeší. Co se vlků týče, tak ti jsou pořád dost v ohrožené pozici. Jde tady o to naučit se s nimi žít. Vlci tady byli vždycky snažíme se jejich populaci jenom obnovit. Spolužití se dá řešit i ochranářskými prostředky. Například, co třeba ploty. Byla ta hospodářská zvířata dostatečně chráněna, aby se k ním ten vlk nedostal? Myslím si, že tady je potřeba zvyšovat povědomí mezi zemědělci, mezi lidmi a řešit to prostě jako spolužití. Máme tady vodítka týkající se ochrany živočišných druhů, která jsou do jisté míry flexibilní. Členské státy tedy mohou provést jisté změny. Já osobně si myslím, že nejlépe by se to vyřešilo tím, že se prostě naučíme s těmito druhy spolužít, naučíme se chránit hospodářská zvířata a využívat všech opatření. Dokonce na to můžete dostat i peníze, třeba z programu LIFE. Na druhou stranu, pokud jste přišli o hospodářská zvířata, tak pochopitelně vám to proplatí. Um, Já bych navázal na tuto otázku a rád bych, abyste se vyjádřil k následující věci. Směrnice o biotopech není konzistentním způsobem uplatňována v celé Evropské unii. Jak to budete řešit? Děkuji vám za otázku. Tato směrnice byla přeskoumána a bylo zjištěno, že je stále aktuální. Má určitý manevrovací prostor, který by měl být dostatečný pro členské státy, pokud bude potřeba chránit další druhy ohrožených druhů máme 66, nejedná se jenom o vlky a medvědy, jedná se o řadu dalších. Pokud dojde ke konfliktu, tak členské státy mají manévrovací prostor, v rámci kterého si to mohou vyřešit. Děkuji vám. Poslední otázka v prvním kolečku za Envy, za GUE má slovo Malin Bjork. Děkuji vám moc krát. Já jsem tady, pane dezignovaný komisaři. Vy máte velice důležité portfolio, jak jste sám zdůraznil nejenom mladí lidé, ale i velmi mladí lidé nás sledují a čekají od nás výsledky. Klimatická spravedlnost a biodiverzita, to jsou otázky, které budou určovat naši budoucnost a my potřebujeme systémové změny. A myslím si, že mnozí z nás nevěříme v to, že Evropská unie tyto systémové změny přinese. A když slyším akční plán, tak tam vidím nekonečné grafy a hrozí, že se, tam, že, že se v tom všem ztratíme. A já se vás tedy ptám a soustředím se na biodiverzitu, protože na ostatní už se ptali kolegové. Na evropské úrovni nemáme dostatek nástrojů, takže které budete vyvíjet v jiných oblastech, které se občas definují ve, jako, že by byly, jako by byly vzájemné konkurenci průmyslová politika, obchodní politika a politika životního prostředí. Jak chcete měnit, jak chcete měnit spotřební vzorce v Evropě? Jaké konkrétní politiky dáte do akčního plánu pro biodiverzitu? Děkuji vám za otázku. Já si myslím, že jste naprosto správně poznamenala. Já bych nevylučoval žádnou z těchto eh, oblastí, které musí být ve strategii pro biodiverzitu. Tam musí být tyto sektory zemědělství, průmysl, doprava a energetika. To všechno jsou důležité oblasti a všechny způsobují ztrátu biodiverzity. A my máme strategický cíl. A já jsem si jistý, že se že se dá strata, boj proti ztrátě biodiverzity financovat lépe, ale bylo by to plítvání penězi, pokud strategie biodiverzity nebude reflektována v ostatních sektorech. A pak si také myslím, že eh, v popisu práce výkonného místopředsedy France Timmermance se píše zcela jasně, že já jako komisař musím vytvořit tu strategii, ale místo předseda bude koordinovat, aby se tato strategie zrcadlila i v ostatních rezortech. Tak to můžeme dosáhnout velkých výsledků a nejenom těch grafů a tabulek, o kterých jste mluvila. Musíme ale samozřejmě kontrolovat, co vlastně děláme, musíme měřit výsledky, ale důležité především je, aby to mělo svůj zrcadlový odraz i v dalších sektorech a to v těch, které momentálně způsobují nejvíce vymírání druhů a vymírání biodiverzity. Děkuji. Já si stejně myslím, že budete muset svést několik významných bitev, než se to dostane na stůl Timmermansovi. Jedním z těch nástrojů bude strategie Farm to Fork. Jak si myslíte, že budete mít vliv na společnou zemědělskou politiku, aby se starala o klimatickou spravedlnost a o zdraví spotřebitelů a biodiverzitu? Děkuji. Děkuji. Tak nejprve strategie Farm to Fork eh, je dobrým nástrojem, který by eh, zastavil tu frustraci. A teď nemyslím jenom v Evropské unii. Je potřeba tady hodnotit naši ekologickou stopu eh, v zámoří. A já chápu Farm to Fork z hlediska svého mandátu tak, že tu máme sektor rybolovu. Tam je důležité, abychom mohli rybu vystopovat od sítě, ve které byla ulovena, až do konzervy. My máme vysoké tržní standardy, máme velice kvalitní trh. A za druhé, totéž se týká odlesňování. Je potřeba znát dodavatelský řetězec tak, aby neobsahoval odlesňování. Děkuji. Pane dezignovaný komisaři, vy jste na konec svých eh, slov úvodem řekl, že se těšíte na spolupráci s poslanci v příštích pěti letech. Já jako Brit by, říkám, že tu příležitost bych taky rád uvítal. So we've had team Envy, now we have... Takže to bylo Envy a teď nastupuje tým výboru PEŠ s otázkami na rybolov. A začínáme EPP, pan Mijan Mon na minutu a půl. Děkuji, pane Pane designovaný komisaři, já vám děkuji za to, že jste na úvod svého projevu řekl, že chápete naše přání, aby e, rybolov byl přidán do názvu vašeho portfolia a že ho tam tedy dala e, předsedkyně von der Leyen. Pan předseda právě zmínil Brexit. Mnozí z nás si přejeme, aby to budoucí partnerství mezi Velkou Británií a Evropskou unii bylo doprovozeno dohodou, která by umožnila reciproční přístup ke vzájemným vodám a zdrojům. Já bych chtěl slyšet váš názor v tomto ohledu. A dal, další důležitá věc. A to je obecná úroveň v sektoru rybolovu. Je eh, zcela eh, dobře známe, že je potřeba zlepšit tamní životní a pracovní podmínky a přilákat mladé lidi. Nejde o to, aby eh, každá loď ulovila nadměrně, ale aby každá loď levila, lovila lépe. A myslíme si, že námořní a rybolovný fond by tomu pomohl. Zajímalo by mě, co si myslíte o nutnosti té generační obnovy v rybolovu. A potom eh, tu máme eh, řemeslné rybářství, což je eh, poměrně rozsáhlý sektor v Evropské unii, 75% celé flotily. A tento sektor špatně snáší rázné změny. A mě by zajímalo, eh, jestli, ty legislativní, jestli jste studovali dopad legislativních změn na tento sektor a eh, postupné zavádění nových pravidel. Děkuji moc krát za tuto otázku. Pokud jde o Brexit, tak zatím stále ještě nevíme. Včera byl tedy navržen plán, ale nevíme, kdy k němu dojde a jak k němu dojde. Nicméně chci poděkovat panu Barnierovi za to, že se se mnou tyto eh, dva týdny několikrát sešel a že mě informoval o Brexitu a mohu říci, že bez ohledu na to, jaký scénář nastane, budeme připraveni. Budeme samozřejmě připraveni eh, hovořit s Velkou Británií, a budou probíhat vyjednávání. Může to být Brexit s dohodou, to by bylo samozřejmě jednodušší, nastala by přechodná doba. Pokud bude Brexit bez dohody, pak je tu několik scénářů, o kterých se samozřejmě bude diskutovat potom, ale mohu vás ujistit, že jsme připraveni. Pokud jde o e, ten generační aspekt, o zaměstnanost mladých, tak eh, o tom jsme hovořili ve Štrasburku s ostatními španělskými poslanci, kteří se taky ptali na to též, i italští poslanci. A já jsem se nad tím zamýšlel. Opravdu, kdyby se zlepšily podmínky na lodích, přitáhlo by to mladé lidi k rybolovu? Já si nejsem jistý, upřímně řečeno. Já jsem taky mladý a kdybych si měl vybrat, podle čeho si rozhodnu svou budoucnost, tak to bude zejména faktor jistoty. A právě tu jistotu musíme přinést. Aby měli mladí, mladí lidé jistotu do budoucna aby měli rovnováhu mezi eh, sociálními aspekty, ekonomickými a udržitelností. Je zkrátka nutné nabídnout jim jistou budoucnost v tomto sektoru. A prostřednictvím eh, MFF a dalších eh, zdrojů můžeme zlepšovat podmínky eh, našich rybářů. Okay, right, okay. Gracias por el compromiso sobre Děkuji za ten závazek ohledně generační období. Já si myslím, že to je problém, který je před námi a který je velice vážný a myslím si, že dobré životní a pracovní podmínky na palubě rybářských lodí zatraktivní toto povolání. A pokud jde o Brexit, tak já jsem nehovořil o, tran, o, přechodné, obdob, o, o přechodné době, já jsem mluvil spíš o těch budoucích vztazích. Máme velké ambice na velké ekonomické partnerství, ale rybolov tomu nesmí padnout za oběť, protože v tomto partnerství partnerství se musí najít místo i pro bilaterální dohodu, která zachová vzájemný přístup ke zdrojům. Na to jsem se ptal, když jsem myslel budoucnost po Brexitu. Děkuji vám za tuto otázku. A e, já s tím souhlasím ohledně mladých lidí. Je potřeba postavit se této výzvě společně Doufám, že povedeme dialog eh, se všemi zainteresovanými stranami a postaráme se o to, abychom učinili z rybářství ušlechtilé povolání. Eh, pokud jde o Brexit, tak samozřejmě nějaký vztah bude, ale nevylučujme z něj eh, rybolov. Vznikne nějaká dohoda, a já vás mohu ujistit, že pro pana Barniera je tato otázka velice důležitá. On býval ve Francii ministrem rybolovu, zná tento sektor velice dobře, zná jeho problémy a tahle otázka je rozhodně pokrytá. Ms. Aguilera for one and a half minutes. Aguilera na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane dezignovaný komisaři. Sektor rybolovu v Evropské unii je nesmírně důležitý v tom smyslu, že přináší příjmy a pracovní místa, ale je důležitý také pro gastronomii a kulturní identitu a zabezpečení dodávek potravin. Pro mnoho eh, pobřežních obcí eh, nastává eh, kalamita v tomto sektoru, eh, kde se to, tomu, v tomto sektoru působí polovina obyvatelstva. Eh, sociální demokraté nesmějí zapomínat na tyto obyvatele a zejména proto, že v žádných názvech portfolií ostatních komisářů se neobjevuje rybolov. Je ale potřeba udržet námořní a rybářský fond bez nějakých škrtů, tak jak to požaduje Evropský parlament. Jak bude jinak možné zvládnout všechny výzvy, před kterými stojí náš sektor? Máme tu sociální a socioekonomickou dimenzi. Je to je jeden z důležitých pilířů rybářské politiky. A jeden z hlavních problémů tohoto sektoru eh, to je eh, řemeslné rybářství. Tady je potřeba si uvědomit, že je potřeba přitáhnout mladé lidi. Jak hodláte řešit tu socioekonomickou ekonomickou dimenzi rybářské politiky a za třetí víceleté plány. E, samozřejmě biodiverzita je zásadní otázka a e, jak budete vypracovávat víceleté plány pro jednotlivé oblasti, zejména pro Středozemní moře a Černé moře. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Pokud jde o pobřežní obce, tak já s vámi souhlasím. Je velice důležité nezapomenout na ně. Já jsem stále ještě ministrem hospodářství a inovace a když jsem byl jmenován do funkce před dvěma lety, tak jsem dělal to, že každý pátek jsem jel do jiného litevského regionu. Celkem jich máme 60 a já jsem jich navštívil zatím 52. A nedělal jsem to proto, že to po mně někdo chtěl. Dělal jsem to proto, že jsem se o ně zajímal. Viděl jsem velké továrny a viděl jsem i eh, majitele malých obchůdků. Zajímalo mě, jak se jim žije pod naší legislativou a kterou oni musí dodržovat v terénu. Totéž u rybářských komunit. Jak jsem už říkal, budeme vést dialog. Myslím si, že společná rybářská politika je právě o tomhle. Najít správnou rovnováhu mezi udržitelností, sociálními aspekty a ekonomickými aspekty. A e, MFF je jenom jedním z nástrojů, který může pomoci dosáhnout těchto cílů. Pokud jde o víceleté plány, tak si myslím, že každé moře je jiné a je potřeba ho takto hodnotit. A je potřeba vést dialog, brát ohled na e, poradní orgány hovořit s členskými státy a vypracovat plán, který by zase nastavil rovnováhu. Ale přitom je zapotřebí uchovat udržitelnost. Udržitelnost to je ten dlouhodobý zisk, který by mohl přitáhnout do tohoto sektoru mladé lidi. Souhlasím, že bezpečnost je důležitá, Podmínky na palubě jsou také důležité, s tím souhlasím. Ale zase, v tomto sektoru se musí dát spatřit budoucnost, aby mladí lidé věděli, že zaopatří své rodiny, že zisky porostou a že je tam čeká Kariéra. Sí, me gusta que já jsem ráda, že si, uzn- že si uvědomujete všech, důležitost všech těch aspektů environmentálního i socioekonomického, protože ne všichni to uznávají. Já bych ale ještě po vás chtěla upřesnění co učiníte pro to, aby se neškrtalo v rybářském fondu, protože potřebujeme všechny tyto zdroje, žádné škrty ani sebe menší. A potom, co role žen v rybářském sektoru, protože velice často není nijak regulovaná ani uznávána. Ale vaši, va, va, vaš předchůdce to, to, to vůbec nezmínil, nebo, ale tady je potřeba řešit situaci žen v rybářství. Děkuji vám. Takže eh, tady musím říct, že ten návrh už leží na stole a já doufám, že udržitelnou eh, udržitelnost eh, a tu ambici udržitelnosti i ekonomické výhodnosti budeme moci udržet a že pomůžeme našim rybářům. A co se týče genderového vyvážení v této profesi, bohužel já jsem viděl e, zprávu WWF, která mě zaskočila. Opravdu musíme dělat mnohem víc pro zlepšení podmínek. Já se domnívám, že první problém je, že se to vlastně všechna ta pozornost soustředuje na e, tu oblast e, odchytu ryb, ale e, nezapomínejme na celou tu, celý ten řetěz těch dalších, dalších kroků v rybolovném průmyslu, ve zpracovatelském průmyslu. Tam už se objevuje žen velmi mnoho. Každopádně musíme mít také v zastupitelských orgánech v této oblasti víc žen. To určitě ano. A musíme eh, také víc o věcech dohloubky diskutovat se zástupci eh, tohoto odvětví. Eh, pan Karlskind, jedna a půl minuty. Ano, děkuji, pane předsedo pane designovaný komisaři, poslední reforma společné eh, rybolovné politiky v roce 2013 eh, dala k dispozici celou řadu nástrojů pro eh, řízení rybolovu. Jsou tam jak právní eh, normy, tak technické eh, nástroje, všechny mají eh, za účel snížit dopad rybolovu a, udržit, a zvýšit jeho udržitelnost. A vidíme, že tyto nástroje ne vždy a ne všude dosahují cílů, které jsme se s nimi spojovali. Když se podíváme na plán pro Baltické moře, který byl uveden v chod před třemi lety, a co se tresky týče, tak ty stavy jsou velice velice nízké. Zprávy, které se e, objevily, ukazují, že to nezávisí všechno na rybolovu samotném, že je to také věc e, klimatických změn, znečištění moří a tak dále. E, pokud byste dostal tento sektor k řízení, máte nějakou globální vizi, domluváte se, že rybolovná politika, která je vlastně teď soustředěná na ten rybolov samotný, je postačující pro to, abychom dosáhli dosáhli cílů, které jsme si stanovili do roku 2030, a nebo využijete ten váš portfej k tomu, abyste si stanovili mnohem širší e, cíle v této oblasti, které by zahrnovaly více těch sektorů. Děkuji vám za váš dotaz. Ano, máte pravdu. Ne rybolov samotný, Eh, vede k ztrátě eh, biomasy, vede k snižování stavů, ale je to eh, více faktorů. Když hovoříme o biostrategii 2030, tak nemyslím pouze zemi, myslím také na oceány, na moře, protože zdravá moře, zdraze, zdravé oceány, ty absorbují nebo mohou absorbovat velké množství CO2, poskytují eh, teď už eh, kromě potravy také pracovní příležitosti, energie a tak dále. Takže v roce 2013 byly cíle eh, reformovány. Bude mým mandátem se do roku 2022 tímto zabývat, eh, ob, eh, novelizovat, aktualizovat tento dokument, ale musíme být realističtí. CFP není nějaká holistická legislativa, všechna legislativa, která se bude zabývat všemi eh, příčinami. Příčinami se musíme už zabývat my a tady a teď prostřednictvím biodiverzity. Ten nový, ten nový zelený úděl vezme v, v potaz celou řadu oblastí částí Samozřejmě to eh, naše snažení musí být v souladu i s novým zeleným údělem a s novými výzvami. Budeme se tím tedy zabývat velice eh, důkladně a obezřetně eh, do toho roku 2022 a já musím říct, že vzhledem i k tomu, že je to velice technické téma, tak hodně spoléhám na výbor Evropského parlamentu. Má to celou řadu technických, sociálních, environmentálních aspektů aspektů a těším se na naši spolupráci v této věci. Děkuji za vaši odpověď. Já eh, chci říct, že si blahopřeji k tomu, co jste řekl v úvodu, v tom smyslu, že jste říkal, že chcete víc kanceláře a hovořit přímo s aktéry v terénu. To, k tomu vám blahopřeji a chci vám něco navrhnout. Ty všechny reformy, které předložíte, eh, které pak budeme eh, my schvalovat, tak připravujte je již teď s námi. Nečekejte, hovořte o tom s námi, s námi, kteří za, Eh, zastupujeme lidi v terénu. Já vám eh, řekám, eh, přijďte, přicházejte pravidelně do našeho výboru, do terénu, ne jednou za rok, ale vícekrát. To je můj konkrétní návrh. Děkuji za to, že jste mě pozval vlastně už, když jsme se viděli ve Štrasburku, abych navštívil Bretaň. Udělám to samozřejmě co nejdřív a každopádně už teď vám děkuji za navrženou spolupráci a jsem rád, že s tím mohu počítat. Počítám s tím. Pan Sullivan, minuta a půl za zelené. And, uh, thank you. Děkuji mnohokrát a děkuji za vaše vystoupení. Chci se zeptat evropského, o, na Evropský námořní a rybolovný fond. O poslední verzi se v našem výboru diskutovalo od července. A na pozadí této diskuse bylo, že Evropská unie stále loví více, než jaké jsou kapacity moře. Vědecko-ekonomický výbor pro rybolov odhaduje, že 41 populace je příliš odlovováno. Zlepšuje se to příliš pomalu. Ve Středomoří 84% druhů liby, ryb jsou příliš odlovovány. A revize nařízení o tomto fondu by toto mohlo ještě zhoršit. A to je v rozporu s cíly společné rybolovné politiky. Pokud se subvencuje zvyšování kapacity, zvyšuje se odlov. Nemusíte věřit mně, to te řekla Světová banka a Evropský účetní dvůr. Ti o tom hovoří opravdu s nepokojivými, s slovy. Takže se vás táži, co uděláte s tím, aby se postoj rady a parlamentu dostal opět do souladu s SDG a se závazky Světové obchodní organizace zakázat subvencování posilování těchto rybolovních kapacit. Děkuji vám za vaši otázku. Já s vámi souhlasím, že víceletý finanční rámec musí podporovat naše cíle, včetně společné rybářské politiky. To tež platí i pro závazek uplatňovat cíle trvale udržitelného rozvoje. Nezapomínejme na to, že se jedná o veřejné prostředky a že nejsou nevyčerpatelné. Já jsem ministrem inovace a hospodářství v Litvě a mám poměrně zásadní obálku evropského financování k dispozici. Já jsem především chtěl zajistit, aby se nepřekrývalo naše financování s financováním soukromým. Pokud někde bude investovat soukromý sektor, tak tam nebudeme investovat veřejné prostředky my, protože jich nemáme nekonečně. Za druhé doufám, že zachováme své ambice a pokud budu potvrzen v této funkci, tak určitě budu ochoten diskutovat s tímto výborem i v trialogu, abychom dosáhli těchto ambic. Já chápu na druhou stranu i obavy členských států. Budeme se zkrátka snažit najít nejlepší řešení těchto zásadních problémů, které se třeba týkají i, i malokapacitních rybářů, ale nemůže to narazit na naše cíle společné rybářské politiky a, a cílů trvale udržitelného rozvoje. Děkuji. O tom mě šlo, vy jste říkal, že neumožníte, aby se postavila evropská politika do rozporu s aktuálními vědeckými poznatky. Vyrozuměla jsem a následně se ptám, jestli budete připraven stáhnout legislativní návrh a stáhnout návrh na financování, budete-li mít za to, že by takovýto návrh byl v rozporu s politikou trvalé udržitelnosti? Děkuji vám za otázku. Já si myslím, že bychom nemuseli spěchat teďka se stahováním návrhů. jakmile nastavíme červenou linii, tak se proti ní někdo postaví. Já si myslím, že spíš bude potřeba zahájit dialog a řešit to věcně. Souhlasím s tím, že veřejné prostředky musí být vynakládány na dosažení našich cílů. Na druhou stranu žijeme ve velmi citlivém období, možná dojde k Brexitu, a může se stát, že skončí financování z fondu a znova začne až v roce 2021. Takže další protahování takového financování z námořního fondu by také nebylo přijatelné. Potřebujeme tedy dialog, aby každý otevřel své karty, sdělil své argumenty a následně jsme našli vhodné řešení. Paní konte za skupinu ID na minutu a půl, prosím pokud vás vidí pan dezignovaný komisař. Pane dezignovaný komisaři, od roku 1977 jsme měli 11 komisařů, kteří měli na starost vaše portfolio. A slovo rybářská politika vždy bylo, bylo uvedeno v titulu této funkce. Teď je tam jenom oceán. Oceán nerovná se rybolov. Říkáme si, že paní zvolená předsedkyně komise nevěnuje dostatečnou pozornost tomuto důležitému odvětví našeho hospodářství. A proto bych od vás ráda slyšela, že rybářství je pro vás důležité. Škrtlo se slovo rybářství, znamená to, že budete škrtat zdroje pro tuto odvětví? Evropská komise musí respektovat práva rybářů. Rybářství by mělo dostat pozornost, kterou se zaslouží. Rybáře musíme zapojovat také do hospodaření se zdroji. Nemůžeme jim jenom diktovat zákony, protože to by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí i na hospodářství. A proto bych se ráda dozvěděla, zdali chcete zvýšit zachovat anebo snížit prostředky investované do rybolovu oproti předchozí komisi. Myslíte si, že by nebylo lepší, aby se vaše portfolio jmenovalo životní prostředí, oceány a rybolov? Děkuji vám za otázku. Nejprve k názvu funkce. Myslím, že se nemusíme dívat jenom na slova, podívejme se na obsah. O to jde. Konec konců nebude ten název zastupovat Evropské společenství, já ho budu zastupovat v této oblasti, tak prosím hodnoťte mne a ne název mé funkce. Myslím si, že je potřeba věnovat maximální pozornost řešení problémů rybářů a rybářek. Návrh fondu je na stole. Už ho máte v parlamentu, nezmění se, diskutuje se o něm. Zároveň je potřeba lidem pracujícím v rybářství pomoci řešit ekologické náklady. Snižování biomasy se netýká jenom rybářství, je to daleko širší problém. Je potřeba tady k tomu přistupovat důrazně a neoddělovat životní prostředí a rybářství. Konec konců zdravé životní prostředí to jsou zdravé ryby a zdravé a velké ryby jsou větší příjmy pro rybáře a pro přímořské komunity. To by mělo být naším cílem, na který bychom měli všichni mířit společně. Má doplňující otázka. I když to tedy není v názvu, vaší funkce, tak jsme přece zodpovědní za budoucnost rybářství jako odvětví. Rybářství bude důležitou součástí hospodářství Evropské unie. Já jsem jenom chtěla zdůraznit stávající situaci ve středozemním moři. Malí rybáři se snaží zlepšovat populaci ryb. Bojují s výzvami, které často přesahují jejich možnosti, mají problém hospodářsky přežít. Jaké cíle tedy máte pro Středomoří? Proč bychom měli věřit, že zrovna vy to zvládnete? Thank you. Děkuji. Důležité jsou rovné podmínky pro všechny. Je potřeba skončit s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem. Právě malí rybáři narážejí na tyto problémy. Nezákonný rybalov se netýká jenom těch ryb, které byly nezákonně chyceny. Neplatí se daně, není zajištěna bezpečnost práce. Je to široký problém, který je potřeba řádně řešit. Co se týče vaší důvěry, já jsem před slyšením navštívil Dům evropské historie. A co se týče římské smlouvy v roce 1957, tam jsem se dozvěděl, že ta smlouva musela být popsa- podepsána na první a předposlední a poslední stránce. A, takže vidíme, že celá smlouva, celá Evropská unie je založena na důvěře, tím, že nebyly tam podepsány všechny stránky. Můžete ještě odpovědět na to středomoří? Což je jedno z moří, kde je rybolov nejintenzivnější na světě. Já vám děkuji. Mám za to, že U programu a víceletých plánů pro středomoří jsme dosáhli pokroku. Je potřeba se ho držet, je potřeba řádně vyhodnotit stavy ryb, zatím se to dobře nedělá, a až budeme mít k dispozici maximum údajů, tak budeme moci vytvořit eh, přístup k rybářství, který bude trvale udržitelný. Bilaterální dohody jsou také důležité. s dalšími zeměmi, které loví ve středozemním moři. Je potřeba komunikovat i s nimi a postarat se o to, abychom nebyli jediní, kteří dodržujeme zákony, aby je dodržovali i naši partneři. Thank you, Mrs. Tom- Děkuji, paní Tomašič, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane designovaný eh, kandidáte. Regionalizace je velice důležitým nástrojem, který je důležitý pro členské státy. Společná rybářská politika si vyžaduje meziregionální spolupráci pro zachování stavu ryb. Také v rámci víceletých eh, plánů a zajímalo by mě, jak chcete zajistit, že princip regionalizace bude nedílnou součástí budoucích návrhů naší úpravy. A týká se to především přípravy víceletých plánů pro řízení populací hlubinných druhů ve Středomoří. Jak chcete tedy zajistit regionalizaci tak, abychom se vyhli mezerám ve stávajících plánů, především u pelagických druhů v Jadranském moři? Vidíme, že specifika Jadranu a Středozemního moře zatím nejsou dostatečně zohledněna. Děkuji vám. Jak bylo řečeno, všechna moře jsou jedinečná a musí být specificky hodnocena. Musíme zachovat trvalou udržitelnost, která je klíčovým předpokladem pro dlouhodobé přežití ryba rybářství. Já jsem e, zároveň byl poslancem v litevském parlamentu a skutečně věřím v dialog. A víceleté plány si vyžadují dialog. Dialog s místními rybáři, se zeměmi mimo EU. Musí to být dialog, jehož cílem je najít nejlepší možné řešení. Když se podíváme na víceleté plány, tak vidíme, že u příliš vyčerpávaných populací zasa- dosahujeme pokroku. Když dodržíme tyto plány, rybolov bude lepší, ale tam to nesmí skončit. Musíme se dohodnout jednak v rámci Evropské unie, ale také s mimo evropskými zeměmi. na odgovoru. Děkuji vám mnohokrát. Potom by mě zabí- zajímalo, jak chcete zajistit, že, ná, že názory poradního výboru budou více zapracovány, tak aby tedy všechny zainteresované strany byly dobře zapojeny do legislativního procesu. Děkuji. Co se týče těchto poradních výborů, tak si myslím, že už mnoho let ve všech, u všech moří byly velmi důležitým partnerem. Nevím, proč bychom se nemohli pustit do dalšího dialogu, třeba i u tuňáků. Ty poradní výbory jsou zásadní, jsou specializované a zároveň zastupují velké rybáře i malé rybáře. Thank you for GUI, Mr. Bompard. Děkuji. Nyní má slovo pan Bompard na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, přeji vám dobrý den, tady jsem. Mezinárodní panel pro klimatické změny vydal z vlastní, vlastní zprávu k oceánům. Je potřeba tedy zjevně něco dělat s oceány, které jsou znečišťovány několika způsoby. Máme tam mrtvé zóny, které se od 50. let desetkrát zvětšily a obrovsky klesá množství kyslíku. Co tedy budeme dělat s chemickými hnojivy a s plasty, které jsou za to zodpovědné? Kromě toho také máme problém zvukového znečišťování. Sonáry, eh, pardon, Ehm, ponorky, eh, zvukové signalizační zařízení. Budete se snažit omezit lodní dopravu v chráněných oblastech na moři. A potom také máme problém eh, s turistikou. Eh, dochází k znečišťování vody a také se tam zavádějí různé invazivní druhy jako například určité rasy, a to především v polární oblasti. Zajímalo by mě, co s tím chcete dělat. A budete se zabývat Arktiko, nejenom Antarktidou. Co dohoda OSN o pravo moře, jaká konkrétní opatření byste chtěl do takové případné dohody zahrnout? Okay. Thank you very much for your question. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Máte úplnou pravdu. Oceány jsou klíčové. Jejich ochrana bude zásadní pro rybáře, pro přímořské komunity. My víme, z jakých důvodů je moře ohrožováno. Je to přílišný rybolov, nemáme dostatek chráněných oblastí, znečištění, odpadky v moři. Musíme také zlepšit mezinárodní právní rámec, tak aby se to netýkalo jenom evropských států, aby to nebyly jen evropské státy, které dodržují pravidla. Mám pocit, že toto portfolio má veškeré předpoklady pro to, abychom to dobře vyřešili. Strategie pro biodiverzitu 2030 bude zahrnovat i oceány. To za prvé. Za druhé, plán pro oběhové hospodářství. Třeba zrovna u odpadu v mořích. O vyvážení odpadů. Tady si myslím, že je to dobrá příležitost, protože pokud by fungovalo oběhové hospodářství, a pokud budeme znovu používat některé druhotné suroviny, tak eh, snížíme, eh, snížíme odpady v moři. Nemůžeme ale to dělat sami, potřebujeme, aby se k tomu připojilo zemědělství, to je velice důležité, protože už takto máme problémy v Baltu, hlavně kvůli tomu, že zemědělství nám vypouští, trvalé neudržitelné zemědělství nám vypouští z plodiny do moře. Budeme se tedy muset zabývat všemi příčinami těchto problémů. Je to součástí tohoto portfolia a pokud budu schválen, tak to bude na z mých hlavních úloh já myslím, že bylo opravdu dobré propojit oceány, rybolov a životní prostředí. To jsou sektory, které jsou propojeny tak jako tak a nemůžou jeden bez druhého existovat. Merci pour euh, votre... Děkuji vám za odpověď. 100% s vámi souhlasím, když říkáte, že to musí řešit sama Evropská unie. A chtěl jsem využít této možnosti a předložím vám otázku ke středozemnímu moři, které je pro mě důležité a nejenom pro mě. Je to moře, které je velmi znečištěné, máme tam čtyřikrát více plastu než eh, v Tichém oceánu. Máme Unii pro středomoří. Rád byste aktivoval tento rámec a našel nějaká konkrétní opatření, tak abychom konečně uklidili středozemní moře? Of course. Thank you very much eh, for your question. Děkuji vám za tuto otázku. Eh, ohledně Středozemního moře samozřejmě je důležité pracovat s našimi partnery, a to nejenom na eh, čištění eh, moře, pomocí našich nástrojů. My se velice rádi podělíme o osvědčené postupy, ale je to důležité i pro implementaci společné rybářské politiky. Je potřeba bojovat proti ilegálnímu, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Tohle je nejlepší způsob, jak vynakládat zdroje, pomáhat našim partnerům bojovat proti příčinám. Pomáhat jim prostřednictvím rad a osvědčených postupů a zkrátka dostat je na naši stranu. To je jediný způsob. Samozřejmě Evropská unie má unikátní pozici v tom, že může jít příkladem. Takže jdeme na druhou část slyšení, pane dezignovaný komisař. Ještě nám zbývá 11 otázek podle Dontova pravidla. a teď se budou výbory střídat, takže ne pořád jenom NV nebo pořád jenom PEŠ, což je podle mého názoru lepší. Začneme tedy s EPP, pan Mažilis. Pane dezignovaný komisaři, já bych se chtěl vrátit k vaší odpovědi ohledně vlků. Jejich počet vzrůstá na 13 nebo dokonce 14 tisíc v evropských lesích. To ničí biologickou rovnováhu a zemědělství trpí trvalé škody. Už od přijetí aktualizované směrnice o ptácích se zvyšuje populace ptáků, jako jsou kormoráni. A rybáři tvrdí, že je to nepřijatelné a neudržitelné, že je to hrozba pro jejich rybolovné zájmy. To je problém, který je relevantní pro Baltské moře, včetně naší Litvy. Souhlasíte s tím, že členské státy by měly dostat více flexibility při regulaci populací některých chráněných druhů? Tak jestli dovolíte, my jsme ze stejné země s panem Mažilisem, tak já odpovím litevsky. Vážený pane profesore, já vám moc krát děkuji za tuto otázku. Je to otázka opravdu nesmírně aktuální a uh, už tu o ní byla řeč. Ta směrnice, kterou jste zmínil, počítá s určitou flexibilitou pro členské státy. Já velice dobře chápu zemědělce a rybáře, chápu, že eh, přicházejí o své zisky a o, o své živobytí, ale myslím si, že bychom neměli řešit tyto otázky násilím, neměli bychom je řešit puškami. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli jsme už učinili dostatek opatření eh, na ochranu před vlky, například výstavbu plotů, protože to jsou, eh, to jsou projekty, které už se nyní financují z evropských peněz. A to též platí i pro škody eh, na dobytku. Tam už existuje mechanismus kompenzačních pladeb. A pokud jde o kormorány, o kterých jste hovořil, tak eh, následky vidíme velice jasně i v Litvě, v Kurské úžině. Já jsem samozřejmě proto, aby eh, aby mohla existovat určitá možnost samoregulace a aby se dali přijmout příslušná opatření. Tady ale Nejde jenom o pobřežní regiony. Kormoráni se nacházejí i 200 kilometrů od Baltského moře. Byli spatřeni v mém městě Kaunasu. Tam ještě nikdy v historii nebyli. A e, podle směrnice vědomé zabíjení ptáků tohoto druhu je zakázané a trestá se. Ale na druhou stranu tu máme to porušování zájmů rybářů, a to ve velice širokém měřítku. A je to ohrožení biologické rozmanitosti. Takže rádi bychom se dočkali nějakých konkrétních opatření. Pokud je o tu směrnici, tak Tato směrni, tuto směrnici by bylo možné zrevidovat. Váš výbor se vyslovil proti tomu. Váš výbor je toho názoru, že všechno je s tou směrnicí v pořádku. A i já jsem toho názoru. Nicméně mohli bychom přeskoumat, zda členské státy dostatečně využívají flexibility, kterou mají. V tomto ohledu opravdu komise nemůže zasahovat do záležitostí členských států. Jak říkáte, pokud vzniká nějaká hrozba pro rybáře, tak je možné flexibilně přijmout opatření v rámci směrnice. Za SD paní Delara Burkhardt. Děkuji vám. Eh, vy jste dnes už několikrát hovořil o důležité roli ochrany biodiverzity v boji proti klimatickým změnám. A eh, zcela správně jste použil termín masové vybírání, protože miliony eh, živočišných i rostlinných druhů jsou ohroženy a jsou na pokraji vyhynutí. Zároveň Evropská unie ve své strategii pro biodiverzitu nedo, nenaplňuje cíle do roku 2050 a nezastavuje vymírání druhů. A já bych se chtěla zeptat, nastavíte ambiciozní a e, závazné cíle v evropské strategii e, biodiverzity do roku 2030 a pokud ano, jaké? Jak zajistíte, aby ochrana rozmanitosti dostala dostatečné finanční a personální zdroje? A jak hodláte bojovat proti úbytku včel a dalších druhů? protože ty mají také velice důležitou roli v potravinové bezpečnosti i v zachování biodiverzity. Děkuji za tuto otázku. My jsme měli cíle do roku 2010, měli jsme cíle do roku 2020 a rozhodně budeme mít cíle a budou ambiciozní, protože jinak to nejde do roku 2030. Bohužel si ale myslím, že cíle nestačí. Je potřeba, aby byly měřeny a monitorovány. Je potřeba nějaký uh, revizní mechanismus. A za druhé, a to je nesmírně důležité, když hovoříme o hlavních příčinách, tak to je změna využívání půdy a moře, je to přílišné využívání přírodních zdrojů, klimatická změna, znečištění a nepůvodní invazivní druhy. Takže tohle všechno jsou faktory klimatických změn a my musíme bojovat proti těmto příčinám. A jak jsem e, říkal už v úvodu, bude to chtít finance. Samozřejmě zejména obnova druhů. Och, chráněné oblasti Natura 2000 budou potřebovat finance, ale finance nestačí. A já upřímně doufám, že spolupráce s místopředsedou Timmermansem eh, povede k tomu, abychom naplnili ty ambiciozní cíle, biodiverzity do roku 2030. To jsou cíle, které se týkají i další legislativy, jako je zemědělství, eh, jako jsou průmyslové aktivity, jako je doprava. A je potřeba, abychom využívali nástrojů, které máme k dispozici. Posouzení dopadu musí být prováděno velice pečlivě. Občas členské státy, jak vím z vlastní zkušenosti, se snaží to tak trochu obcházet nebo pozměňovat. To ale není dobrá praxe, zejména pokud jde o oblasti Natura 2000, kde žije mnoho chráněných druhů. Děkuji za tuto konkrétní odpověď. Já mám potom hned doplňující otázku. Vy jste hovořil o měřitelných cílech eh, z vyjednávání v Kunmingu a eh, určitě je důležité tyto měřitelné cíle vytvořit. Mohl byste konkrétněji říct, eh, jaké cíle byste si představoval? A druhá otázka, kterou bych k tomu chtěla připojit. Vy jste řekl naprosto správně, že cíle nestačí. A proto se vás ptám, jak posílíte tu ochranu v oblastech Natura 2000 a jaké navrhnete právně závazné cíle v oblasti biodiverzity? Děkuji. Pokud jde o měřitelné cíle, tak eh, samozřejmě Měřitelným cílem může být navýšení počtu chráněných oblastí nebo chráněných eh, námořských území, dejme tomu o 30%, ale já si myslím, že bych tady byl rozhodně flexibilní pokud jde o biodiverzitu a cíle do roku 2030. Eh, tady je třeba diskutovat i s vaším výborem o tom, jaká je jeho vize, eh, jaké jsou klíče, kterých chceme dosáhnout. Myslím si, že je velice důležité zajistit patřičnou implementaci. Když hovoříme o závazných právních aktech, tak my máme mnoho závazných právních aktů, které ale nejsou členskými státy implementovány. A nulová tolerance k neimplementování eh, právních aktů. To je správný způsob. Pokud jde o cíle, tak my připravíme strategii biodiverzity, ale samozřejmě já ji zatím ještě nemám hotovou. Já jsem otevřený diskuzi s vaším výborem. Děkuji vám. Za EPP Niklas Herbst. Eh, já bych se teď rád soustředil na náš eh, společný domovský region, Baltské moře. Tam máme krizi, eh, kterou nespůsobil rybolov a z tohoto důvodu bych se vás chtěl rád zeptat, jaké konkrétní opatření tam můžeme zavést. Jsme, v tam, eh, jsme tam v těžké situaci, protože rybolov už vyčerpal celou kapacitu, tam je těžké už hledat nějaké peníze a bohužel je to také tak, že víme, že až budou přijat návrhy komise, komise radou ministrů, tak celá řada podniků a rybářů, nejen, dánsk, nejen německých, ale i dánských nebo pobaltských, ale především polských, zmizí z trhu. Jak můžeme eh, těmto lidem, kteří jsou zadlužení a v nouzi, pomoci? protože momentálně to nejde eh, pomocí současných pravidel. Je příliš málo eh, pravidel, je příliš málo možností a je potřeba se zamyslet nad nějakým nebyrokratickým a rychlým způsobem, jak členským státům pomoci. Já teď nehovořím o příštím eh, MFF, tam jsme s parlamentem a komisí na dobré cestě, ale příští rok. Co můžeme příští rok konkrétně pro tyhle lidi udělat? Thank you for your question. Děkuji za dotaz. Ano, tento problém bude jednou z prvních věcí, eh, mi se, pokud budu eh, potvrzen ve své funkci, zabývat. Ostatně komise už eh, začala s dialogem se členskými státy právě ohledně stávající situace, ohledně případné finanční podpory jsme na konci eh, víceletého finančního rámce a samozřejmě eh, bude to boj mobilizovat všechny možné zdroje. Jsem si jist, že komise eh, se členskými státy řešení najde. Mohu vám pouze teď slíbit, že pokud budu ve své funkci stvrzen, tak v dialogu budeme pokračovat, abychom mohli hledat ta nejlepší možná řešení. To řešení ovšem v žádném případě nebude snadné a my budeme potřebovat dobře zanalizovat situaci. A nemůže to být něco, s čím skončíme letos. Musíme se přitom zároveň dívat hodně daleko do budoucnosti, vnímat eh, snižování stavů. Musíme se také výrazně bavit o příčinách a také o činnosti, která vede k tomuto snižování e, stavu. A e, samozřejmě jsou to e, rybáři a rybářky, kteří trpí touto situaci nejvíce. A životní prostředí e, a změny v něm e, se dotýkají nejprve a nejvíc těch nejzranitelnějších. Musíme hledat řešení, ta nebudou snadné. Možná budeme muset hledat e, nástroje, jak lidi přeškolit, jak jim dát jiné možnosti, a e, například tam, odkud já přicházím, se také hodně daří cestovního ruchu a i tyto věci musíme vzít v úvahu. Já bych k tomu ještě doplnil, my jsme tady to společně konstatovali, že to není nadměrným rybolovem, ale jinými důvody, které souvisí patrně s klimatickými změnami. Bude komise pod vaším vedením usilovat o holistický přístup, aby se nehovořilo pořád jenom o kvótách, protože to je eh, jenom samozřejmě instrument, jehož smysluplnost je jaksi podmíněná. Indeed, uh, climate change. Ano, klimatické změny jsou důvodem, který je zatím. Eh, teplota vody v Baltickém moři se zvýšila a to samozřejmě mělo obrovský dopad na e, ryby v této oblasti, e, konkrétně na e, tresku. Pak je tady opravdu hrozba vyhynutí tresky a musíme se k tomu postavit holisticky. Musíme mít prostě více nástrojů kromě eh, legislativy eh, v této oblasti musíme také dbát na, eh, na aplikaci legislativy v dalších sférách. V zemědělství užívání pesticidů je velmi důležité. To hraje velkou roli při ovlivňování situace, které teď čelíme v Baltickém moři. Tak Rodrigas z obnovy Evropy, prosím. Děkuji vám, pane dezignovaný komisaři. Vy jste eh, se zavázal spustit novou strategii biodiverzity a tak, jak vám uložila nová předsedkyně, nové opatření v oblasti biodiverzity, v oblasti zemědělství, ekonomiky, výroby, Pane komisaři, máme tu dva důležité problémy. Jedním z nich je rozpočet. Vy jste to už uvedl, ale to je problém enormní, protože ten rozpočet naprosto nestačí na ochranu biodiverzity. Síť Natura 2000 potřebuje 6 miliard ročně a evropské fondy pouze pokrývají 20 ale eh, nestačí jenom navýšit rozpočet, ale také efektivně využívat to, co máme. A komise sama říkala, že naplnění nebo nesprávná transpozice evropských eh, environmentálních norem v členských státech způsobuje ročně náklady 55 eh, miliard na zdravotních nákladech a na zhoršení životního prostředí. Můžete se dnes zavázat před tímto výborem, že nová strategie pro biodiverzitu eh, bude obsahovat zvýšení rozpočtu na ochranu biodiverzity a ptám se vás také, jestli zvažujete nějaké opatření na zlepšení kontrolních systémů eh, na monitoringu a implementace environmentální evropské legislativy, eh, jestli, jestli členské státy budou podléhat nějakému dohledu komise jakožto strážkyně smluv. Děkuji vám za uh, váš dotaz. Eh, to, to uh, eh, co se týká rozpočtu, tak já budu nepochybně velice usilovat o zvýšení rozpočtu a budu v tomto směru spolupracovat i s místopředsedou Francem Timmermansem a s dalšími komisaři, Myslím si, že i eh, paní předsedkyně to řekla velice jednoznačně. Jedná se o strategický cíl a strategický cíl si vyžaduje dostatečné finance. Zajisté je to rozhodnutí kolegia a my se pustíme do jednání eh, a e, o e, diskuzi, do diskuze o prioritách. Pokud se podíváme na hlavní priority udržitelné, e, teda cíle udržitelného rozvoje, to do toho přesně zapadá. Pokud hovoříte o klimatických změnách, tak nedávná zpráva OSN říká, že biodiverzita zodpovídá za 37 či její nedostatek za 37 eh, všech změn eh, v oceánech. Takže eh, neaktivita by nás stála mnohem více než aktivita. Co se týče legislativy v oblasti eh, environmentální, eh, paní předsedkyně to řekla jednoznačně nulová tolerance eh, pro nedodržování. A to je velice zásadní. A já jsem to ostatně řekl ve svém úvodním slovu, že se budu opravdu dívat na všechny možnosti, všechny možné nástroje. V té první fázi je samozřejmě důležité zapojit členské státy do dialogu. Ale pokud nezbyde nic jiného a pokud nebude učiněno dost, tak to skutečně může vést k legálním postihům eh, pro nedodržování legislativy a řada z těchto eh, procesů se již rozběhla. Sí, por último, eh... Tak e, ještě jednou. Můžeme během vašeho mandátu e, čekat nějaký nový ambiciozní nástroj na ochranu lesů, nejenom evropských, ale i lesů ve třetích zemích, které jsou velmi postižené naší spotřebou. A zejména bych se vás chtěla zeptat, jestli máte nějaké konkrétní opatření na zlepšení certifikace výrobního řetězce a e, zásob a typu produktů, které nesouvisí s odlesňováním. So regarding Děkuji vám. Co se týče odlesňování, a e, nad rámec Unie, tak samozřejmě my musíme znovu analyzovat e, tu naši stopu. A já samozřejmě budu velmi eh, spolupracovat s dalšími kolegy. Eh, je důležité, aby eh, zdroje, které jdou do dalších zemí, nevedly vlastně k odlesňování. To je za prvé potřeba ohlídat. Pak je třeba i zlepšit situaci při označování. A abychom se dostali k cílům, které jsme si stanovili v oblasti e, zabraňování e, odlesňování, tak musíme mít také správné monitorující mechanismy. Děkuji a za nezařazené Ivan Sindič. Děkuji, pane Sinkěviči. Vy, vy přicházíte z Litvy, jste designovaným komisařem pro ochranu životního prostředí a oceánu. Mám otázku, která zde zatím nezazněla. Jedná se o ochranu životního prostředí jí e, ochranu před ozařováním. Začnu něčím obecnějším a pak se pokusím být e, trochu e, konkrétnější a hovořit o své zemi, o Chorvatsku. Takže máme 20 let starou legislativu v této oblasti. Tehdy to byla Mezinárodní komise, která se tím zabývala a ona se tehdy zabývala výhradně termi, eh, tepelnou eh, oblastí, ale mezi tím se tady objevila celá řada eh, dalších jevů, neionizující záření a tak dále. Teď jsou tady perturbátory, pesticidy, nevzali jsme v úvahu kumulativní dopad a s novými technologiemi a s tím, jak se rozvíjejí 5, eh, 6G, eh, to samozřejmě se všechna ta situace mnohem zhoršuje. Takže vezmete v úvahu těch 20 let vývoje, budete se zasazovat eh, za lepší legislativu, lepší, vyšší normy v oblasti záření. Děkuji za dotaz. Nejprve musím říct samozřejmě, co podle toho, co vím, musím říct, že v termoradiaci nejsem expertem, ale i slunce je e, v tomto směru e, součástí celá řada e, činností, lidských činností je v tom zapojena endokrinní perturbátory a další. Tady samozřejmě jsme si, dobře, jsme si velmi jasně stanovili priority Eh, máme eh, ambici nulové tolerance k znečišťování vzduchu a eh, v oblasti pesticidů, tam bychom také měli jít touto cestou nulové tolerance. E, pak musíme také více dotovat e, biofarmaření. Takže já jsem připraven e, vždy se poučit z vědeckých pramenů. Vím, že Světová zdravotní organizace, zdravotnická organizace je vždy vepředu v těchto strategických záležitostech. Jsou to často věci, kde země přímo přicházejí s určitými expertními posudky, jak se k tomu či onomu e, tématu postavit a já budu vždy e, vědecký názor respektovat, e, budu připraven ho studovat a vzít ho v úvahu především tam, kde jde o rizika vůči zdraví lidí. vám. Úvodno jste řekli, že budete putovat. Děkuji vám. Řekli jste, že e, máte v úmyslu cestovat napříč Evropou. Já vás zvu k nám do Chorvatska. Bohužel v Chorvatsku e, máme všude e, mobilní operátory, kteří staví vysílače všude. My nepotřebujeme k tomu žádný, žádné povolení, to jsme snad jedinou zemí, kde je to takto nastaveno a bylo Eh, vydána studie ohledně za eh, těch eh, množství anten, třeba konkrétně kolem za hřebu. Řada z nich je nelegálních. Máme určité normy, co se týče anten v blízkosti veřejných budov, škol, školek a tak dále. A tyto normy nejsou respektovány, takže já vás zvu, abyste navštívil naše ministerstvo zdravotnictví, které mělo již před deseti lety vytvořit seznam těchto e, stanovišť vysílačů a antén a zatím to nesplnilo. Děkuji. E, já musím říct, že jsem byl eh, v Chorvatsku. Eh, eh, měl jsem z toho úžasný pocit, lidé byli nesmírně vřelí a jistě zdraví musí být dobře ošetřováno. Co je důležité, jsou studie o posouzení dopadů a studie tohoto typu jsou součástí legislativy všech členských států. Je tam určitá míra flexibility, ale tato flexibilita zase nemůže jít eh, přes eh, určitou míru a eh, musíme si, musíme si uvědomit, kde začíná skutečné nebezpečí pro lidské zdraví. Děkuji za SAD Mohamed Shahin, prosím. Thank you. Thank you, Mrs. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji i panu dezignovanému komisaři. Studie ukázaly, že strategie oběhového hospodářství může snížit emise Evropské unie o polovinu. Během posledního mandátu Evropský parlament a skupina SAD apelovala na komisi, aby zavedla politiku, která by umožnila přechod k oběhovému hospodářství. Vznikl akční plán pro oběhové hospodářství. Nicméně opatření se soustředila především až na tu poslední fázi. Je ovšem potřeba zabývat se celým životním cyklem produktů od designu. Počínaje a zajímalo by mne, jaká opatření budou součástí nového akčního plánu objevého hospodářství a jak chcete zajistit, aby Evropská unie lépe dodržovala zásady netoxické oběhové hospodářství. Vytvoříte novou legislativu anebo naopak rozšíříte směrnici o ekodesignu, tak aby se řešily otázky efektivního využívání surovin. Kromě toho, především mladí lidé mají stále větší obavy z kultury vyhazování, především co se týče oblečení. Jaká opatření chcete navrhnout v rámci oběhového hospodářství u textilního průmyslu? Děkuji. Objevové hospodářství je dobrá, zajímavá příležitost pro všechny. Umožňuje udržet nebo vést k trvalé udržitelnosti a znovu využívat suroviny. 88% surovin vyhazujeme, pouze 12 používáme jako druhotné suroviny. Je tady tedy veliký potenciál. Pochopitelně musíme řešit všechny fáze celého cyklu už od technického návrhu. Sám jste správně řekl, že už ve fázi technického návrhu se určuje životnost daného zařízení, které se pak, a to jestli se pak třeba vyhodí nebo nevyhodí. Je otázkou to designu také, jestli se dají některé díly měnit, třeba mikrofony nebo baterie a podobně. Je potřeba řešit kulturu vyhazování. Především je potřeba zajistit delší cyklus prostřednictvím technických návrhů, ale také bychom se měli více spolehat na malé a střední podniky. Mám skvělý příklad litevského startupu vytvořili platformu pro prodej oblečení z druhé ruky. Podobné příklady vidím ve Belgii a ve Francii. Je potřeba, aby oběhové hospodářství využívalo digitalizace, blockchainu například také. Můžeme sledovat materiály, můžeme sledovat suroviny, a zajistit jejich oběh. Nezapomínejme ale také na stavebnictví, které je zodpovědné za jednu třetinu vyprodukovaných odpadů. Bude to jednou z priorit akčního plánu. Thank you. Thank you for your uh, answer. Děkuji. Navazující otázka. Máme za to, že je potřeba zrychlit úsilí uh, řešení plastových odpadů. Kromě samotné strategie, jak jinak chcete snížit používání plastů? A to nejenom mikroplasty, které se objevují například eh, v kosmetice, ale také mikroplasty, které vznikají nezáměrně. V písemných odpovědích jste hovořil o lepším používání ve ekologického zadávání veřejných zakázek. My máme za to, že by spíš bylo lepší hovořit o trvale udržitelném zadávání veřejných zakázek, protože to zahrnuje i sociální oblast ve prospěch oběhového hospodářství. Jaká konkrétně opatření chcete zavést pro podporování trvale udržitelného zadávání veřejných zakázek? Odpověď. Jako minister jsem apeloval hodně na inovativní používání zadávání veřejných zakázek a byl jsem za tuto oblast u nás odpovědný. Mění se tím myšlení. Členské státy si musí stanovit cíle, třeba kolik procent zadávání veřejných zakázek bude ekologické. Pochopitelně my jim v tom můžeme pomoci. Co se týče plastů, o těch už jsem hovořil. Nemůžeme tolerovat kulturu, že se něco vyrobí za pět vteřin, pak se to používá pět minut a pak se to rozpadá 500 let. Je potřeba jít cestou biorozložitelnosti. Především je potřeba zajistit, aby to bylo netoxické, aby se následně tyto materiály mohly recyklovat. Takže dvě hodiny máte za sebou, pane komisaři, můžete si odpočinout. Čeká vás posledních pět otázek, už to máte skoro za sebou. Paní Tolt za EPP. Szót, eh, elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr. Děkuji moc krát, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, Evropská unie je lídrem v ochraně biodiverzity. To ale nestačí, když jenom jeden kontinent chrání ekosystémy na země kouli. Myslím si, že potřebujeme globální spolupráci. Vaším úkolem bude eh, přispět k tomu, aby vedoucí politici světa příští rok v Číně eh, uzavřeli ambiciozní dohodu, která by obsahovala návrh nové strategie biodiverzity do roku 2030. Ve svých písemných odpovědích píšete, že chcete z EU udělat hlavního hráče na mezinárodní scéně v boji proti uh, úpadku biodiverzity. Jak toho chcete dosáhnout? Máme, máte nějaké konkrétní plány? Jak chcete přimět třetí státy k tomu, aby ještě posílili svou ochranu životního prostředí? Děkuji vám za otázku. Ambiciozní cíle jsou důležité. Chceme-li zapojit další země, musíme jít příkladem. Proto je potřeba ukázat, že strategie pro biologickou rozmanitost je nejenom ambiciozní, ale že je také v Evropské unii prováděna. Za druhé, stejně tak důležité je mít kvantifikovatelné, sledovatelné cíle. V tuto chvíli těžko říci, jaké ty cíle mohou být. Potřebujeme k tomu dialog s partnery, s dalšími zeměmi. Bude si muset nechat poradit. A pokud nepotvrdíte ve funkci, tak doufám, že třeba do Číny nepojedu sám, ale s delegací výboru Envy tak abychom měli silný postoj jako delegace a mohli diskutovat o cílech. Když jsem se zamýšlel nad tím, o jaké cíle by mohlo jít, tak tady jenom předkládám svůj názor. Třeba 30 chráněných oblastí moři a 70 trvale udržitelně obhospodařovaných oblastí. A kromě toho bychom měli mít zvláštní článek, který se týká Arktidy, protože tam zaznamenáváme změny, tají tam ledy a následně se zvyšuje ekologický tlak na tuto oblast. Musíme zajistit udržitelnost a nemůžeme zopakovat chyby z minulosti. Tak to tedy přistupuji já k ambicím ujednání s Čínou. Jsem připraven o tom s výborem diskutovat. Je důležité, aby to byli schopni podepsat i naši partneři. Děkuji. Vy jste také zmínil, že je důležité, aby cíle biodiverzity se projevovaly ve všech sektorových politikách Evropské unie a členských států. Zmínil jste také příklad ve svých písemných odpovědích a tam říkáte, že bychom měli v, při podpisech mezinárodních dohod o obchodu eh, pamatovat na přísná kritéria biodiverzity. Jak chcete eh, dosáhnout toho, aby třetí státy dodržovaly tyto závazky z mezinárodních dohod? A co hodláte podniknout, pokud nějaký třetí stát tyto závazky nedodrží? Thank you. Uh, first of... Děkuji. Především bude důležité spolupracovat s panem komisařem Filem Hougenem, který bude mít na starosti mezinárodní obchod. Bude důležité upozorňovat na tyto otázky i ve Světové obchodní organizaci. Cíle pro trvalou udržitelnost podepsalo 197 zemí. To nemohou být pouze cíle Evropské unie. Musí to být cíle pro všechny a o to se musíme postarat. Budeme tedy muset spolupracovat s panem komisařem zodpovědným za obchod a já určitě budu k dispozici pro takovouto spolupráci. Budu připraven poskytnout své znalosti. Také je důležité chránit svůj trh. před trvale neudržitelnými dodavatelskými řetězci. Pan Korbec a sociální demokraty. Děkuji vám, pane designovaný komisaři. Máte na starosti nejenom oceány, ale také moře. Možná by to měli přizpůsobit ve vašem názvu funkce. Souhlasíte s tím, že v oceánech a v mořích je z nejvě- jedním z největších ohrožení právě problém odpadků, který působí obrovské sociální a ekonomické škody i na pobřeží? Do sítí odpadky zachytávají i rybáři. V minulosti v podstatě, když to dovezli na pobřeží, tak potom za zpracování toho odpadu museli platit, byli tedy penalizováni. Teď se to mění. Evropský námořní a rybářský fond umožňuje investice do sběru odpadu na moři. Máme tady určitý částečný úspěch, ale zatím tento fond nebyl příliš mnoho využíván. Souhlasíte s tím, že je potřeba přijmout komplexní evropskou legislativu, jejíž cílem bude vyřešit nakládání s námořním odpadem a jeho recyklaci? Jak byste to rád řešil během svého funkčního období? V rámci Evropského nového zeleného údělu vytvořím iniciativu pro čistá a trvale udržitelná moře a platí to i pro oceány. Bude to důležité, chceme-li dosáhnout podle Natury 2000 30 moře v podobě chráněných oblastí. Není potřeba je jenom chránit, ale také udržovat. Tento plán tedy musí být řádně proveden. Pokud se jedná o chráněnou oblast podle Natury 2000, tak to neznamená, že by tam nemohly probíhat hospodářské aktivity, jako třeba rybolov. To vůbec ne. Je potřeba, aby ten rybolov ale byl trvale udržitelný. Teď, co se týče snižování znečištění, včetně tedy námořního odpadu, tak oběhové hospodářství tady bude důležité. Tak, abychom nemuseli suroviny vyhazovat. Mohou být totiž cenné a můžeme je zpětně využít. Udělat z nich něco jiného. Nyní k motivaci rybázů, no tak to už řada zemí dělá. Ale já myslím, že bychom měli učinit ještě další krok. Chceme-li dosáhnout všech svých cílů, potřebujeme k tomu řádný dialog a musíme najít způsob, jak motivovat k naplňování cílu trvale udržitelného rozvoje. Um, Toto a řada jiných témat, myslím, povede k tomu, že Evropská unie bude muset přijmout nějaká další opatření. Vy v popisu práce máte zásadu jedno přijaté, jedno zrušené. Tedy každé nové opatření musí vést k tomu, že jedno staré opatření musí být zrušeno, ať už třeba to stávající opatření může být velice užitečné. Opatření a legislativní návrhy by měly být hodnoceny podle obsahu a ne podle nějakého nějaké posedlosti, statistické posedlosti celkovým počtem legislativních návrhů. Děkuji za vaši otázku. Jako ministr hospodářství a inovace jsem se v Litvě také snažil snížit administrativní zátěž. Nicméně snižování administrativní zátěže nemůže být mechanickou záležitostí. A nebude. V každém případě zajistím, že snižování administrativní zátěže nepovede k oslabení ekologické legislativy, která naopak musí být posílena. V oblasti biodiverzity máme ambiciozní cíle, ale ty jsou dosažitelné pouze pokud budou prováděny průřezově ve všech sektorech, na které se vztahuje a vztahuje ekologická legislativa. Pan Holmgren za zelené. Děkuji moc krát za dosavadní odpovědi. Jak jste říkal, tak eh, budete eh, se věnovat jak oběhovém hospodářství, tak znečištění CO2. Jinými slovy, ve vašich rukou bude vytvářet synergie mezi těmito dvěma oblastmi. Podle sedmého environmentálního akčního plánu bychom měli vyvinout netoxické, no, cykly netoxických materiálů, aby se recyklovaný odpad dal využívat jako spolehlivý zdroj surovin. Bohužel předchozí komise dělala víceméně opak. Autorizovala látky, které jsou vysoce toxikologicky nebezpečné a které by neměly být recyklovány. Takovýto přístup k oběhovému hospodářství jde přímo proti snahám o snížit znečištění ovzduší. Toxické látky zůstávají v naší společnosti mnohem déle, než je jejich životnost a podkopává to chemickou legislativu REACH. Já se tedy ptám, spojíte tyto dvě věci, znečištění CO2 a eh, oběhové hospodářství. Budete se snažit o netoxické oběhové hospodářství, které by kladlo jasnou prioritu na ústup od látek, které jsou velice rizikové při, při recyklaci. Děkuji za tuto otázku. Já si myslím, že je tu jasná vazba v celém portfoliu mezi tím, co se píše v mém mission letter, to je strategie nulového znečištění, biodiverzita, oběhové hospodářství. A pokud jedno z toho vyjmeme, tak ty ostatní nemohou uspět. A to je nesmírně důležité. Proto si myslím, že všechny tyto kroky musí být eh, ústředními prvky nového zeleného dílu. Nulové znečištění samozřejmě souvisí s netoxickou strategií. Proč? Protože jenom když nebudeme plítvat zdroji, můžeme je eh, úspěšně vrátit do cyklu. A za druhé, myslím si, že oběhové hospodářství bude úspěšné pouze, pokud se nám povede najít způsob, jak eh, učinit ten cyklus netoxickým. Neboli, aby to byly plasty eh, vyrobené z eh, jaksi z přátelských chemikálií, říkejme jim takto, o kterých víme, že je můžeme opětovně využívat mnoha způsoby a že je můžeme využívat v různých sektorech. To je jediný způsob, jak vytvořit fungující oběhové hospodářství a já se o to během svého mandátu budu snažit. Děkuji. Evropský parlament zatím šestkrát podal námitku k autorizacím podle REACH, kterou komise udělila eh, v rozporu s ustanoveními legislativy. Eh, naše vláda ve Švédsku společně s parlamentu také vyhrála soudní spor proti komisi kvůli eh, protizákonnému udělení autorizace. Takže má další otázka zní, jak budete mm, reagovat na tyto námitky? Zavedete nějakou změnu, budete respektovat naše námitky a rozsudek soudu a postaráte se o to, aby předpisy REACH ohledně náhrady látek, které nesou velké riziko, aby eh, to všechno bylo patřičně aplikováno? Děkuji. REACH dává Evropské unii ten nejlepší a nejvšeobecnější přístup k chemikáliím na celém světě. A rozhodně e, tato legislativa by se měla dodržovat. Proběhla revize REACH a nedostatky ohledně jedné třetiny e, případů budou vyřešeny ze strany komise. A já se velice těším až bude REACH zahrnut jako jeden z klíčových pilířů strategie pro no- netoxické látky. Na základě dat, která máme podle REACH, můžeme vybudovat velice silnou strategii pro netoxické životní prostředí, a to zejména pokud jde o chemikálie a jít ještě nad rámec toho zahrnout endokrinní disruptory. Ty jsou momentálně v revizi, ale jakmile revize skončí, tak eh, na, ní určitě budeme, na nich určitě budeme dále pracovat paní Bilbao za Renew Europe. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, dezignovaný komisaři, Muži a ženy v rybářském sektoru potřebují cítit vaši podporu a proto vás prosíme, abyste se pokusili je zahrnout do názvu svého portfolia. V parlamentu eh, přebíráme eh, práci na kontrolách a na pravidel kontrol, to je hned v samém úvodu našeho legislativního období a vy jste se ve svém projevu zmínil, že potřebujeme přísné normy na rybářské produkty a zmínil jste eh, ze, ze sítě až na talíř tu strategii. Rybáři, kteří používají udržitelné a řemeslné techniky, ve kterých se ženy věnují nejrůznějším činnostem, tak tam mají ženy zásadní roli na přípravě vysoce kvalitních produktů. Nicméně e, označování produktů na konzervě a vysledovatelnost nám dává možnost zlepšit jejich pozici v hodnotovém řetězci a také diverzifikovat eh, příjmy v jejich eh, domovských oblastech. Myslím si, že i my, spotřebitelé, máme právo vědět, co kupujeme a co konzumujeme. Eh, jaká je vaše pozice k tomuto? předložíte legislativní návrh na podporu této cesty? Myslíte si, že regionalizace rybářských fondů může pomoci mužům a ženám v pobřežních oblastech a zvýšit rentabilitu jejich aktivit? Hodláte, hodláte hájit tuto tuto regionalizaci. Děkuji. Děkuji. Eh, ano, role žen je zásadní a jak už jsem řekl, nedávna zpráva prokázala, že bude za prvé zapotřebí důležité ukázat s komisařkou Dali na této věci. Eh, to je taky jedna z těch oblastí, kde vlastně můžete e, ten sektor e, učinit atraktivní, atraktivnější, aby tam všichni byli respektováni. Je také důležité e, poukázat na práci a na její obtíže, na práci zpracování úlovků. To je práce odpovědná, těžká a není dostatečně honorována. I to je důležité a je na pořadu dne. Co se týče detekovatelnosti, tak eh, jistě všichni se shodneme, že chceme a máme rádi eh, potraviny dobré kvality a unijní normy musí být eh, dodržovány. Jednou z klíčových věcí je označování tak aby e, spotřebitelé věděli, že zelená nálepka, zelená značka opravdu něco znamená a e, že je možné od e, sítě až do konzervy tu rybu prostě sledovat. E, v tomto směru je důležitá digitalizace a ne jenom zde v Unii za pomoci programu jako je Catch, ale také přimět naše partnery, aby e, něco takového používali. Pak se to všechno může zlepšit a, e, jak jsem řekl, lepší označování, standardy tržní, ty jsou v Unii vysoké a musíme je takové udržet. Děkuji za tuto odpověď. Ano, role žen je důležitá a kromě jejich integrace potřebujeme také e, uznání e, jejich e, práce na evropské úrovni. A pokud jde o vysledovatelnost, tak je pravda, že ji musíme vylepšit, ale já bych od vás chtěla slyšet, kromě toho, že na tom budete pracovat, jestli si myslíte, že bychom měli původ produktů zahrnout do etiket rybích konzerv, protože je potom poptávka. A za druhé, a byla bych ráda, kdybyste mi odpověděl na tu regionalizaci fondů, protože to vypadá, že by to mohla být příležitost, jak zlepšit situaci eh, a zvýšit koherentnost cílů rybářské politiky. Okay, so uh, Dobře, eh, takže původ, jak už bylo řečeno, je zásadní, ale nejprve se musíme ujistit, že to, co je na etiketě, je skutečná, pravdivá informace. To je ten důležitý krok, který musíme podniknout. A myslím, že prostřednictvím eh, digitalizace je takto na trhu možno postupovat účinně. Pak budeme věci vědět e, jistě. Až budeme vědět jistě, že ty informace jsou pravdivé, tak je můžeme uvést na etiketě a lidé budou moci učinit výběr. A e, už jsem řekl, že si e, domnívám, že digitalizace je klíčovým nástrojem. Teď se to hodně používá v středozemní oblasti a my budeme také e, e, regionalizaci pokračovat. E, to usnadňuje dialog mezi členskými státy, ale také vlastně s dalšími, kteří sdílejí ten prostor středozemního moře. A teď tedy otázka 25, pan Van Delen. Tak pozor, Zapněte si pásy. Já se teď eh, budu vyjadřovat dále v holandštině. Pane předsedo, tento parlament a především výbor pro rybolov eh, vede velkou debatu s komisí ohledně budoucího fondu pro rybolov e, panovala určitá obava, že že tady budou e, prostě další e, snižování zdrojů. Teď máme plavidla, která mají hybridní motory a e, která jsou velice aktivní v Severním moři e, a nemyslím, že bychom měli e, se obávat nějakého příliš vysokého, přehnaného počtu úlovků. Myslím, že ty kvóty jsou dodržovány a že jsou v pořádku. Má otázka je, proč se stále ještě bojíme nových plavidel, nových rybářských eh, lodí, které jsou přitom velmi kvalitní a které jsou dobrá eh, pro životní prostředí, dobře odvádějí eh, práci, která je od nich požadována. Tímto směrem bychom se měli v novém víceletém finančním rámci vydat. Designovaný komisař, já se domnívám, že tady šle především o pobřežní rybolov, aspoň tak jsem to pochopil z překladu. Eh, hovořilo se o nových plavidlech v tom smyslu, že se bojíme nových plavidel. Eh, byl bych rád, kdybyste tu otázku ještě jednou zopakoval, abych si byl jist, že eh, jsem vám dobře rozuměl. Jde o Eh, přístup eh, nového rybářského fondu, protože si myslím, že tento fond by měl být využíván na eh, nové, pra, nová plavidla, která jsou lepší, efektivnější a to by mělo být financováno fondem. Děkuji. Takže co se týče financování a možné eh, stavby nových lodí, já si myslím, že k tomu je třeba se sejít a diskutovat. Nejsem si jist, že toto je ten úplně nejlepší způsob, jakým by měly být využívány veřejné finance Eh, myslím, že toto jsou právě ty investice, které by se opravdu mohlo eh, podařit dohledat eh, ze soukromých zdrojů. Musíme toho opravdu hodně zlepšovat. Hovoříme o zlepšování stávajících podmínek, o některých rybářských flotilách, které jsou velmi staré, několik desetiletí staré a tam je také třeba myslet na budoucnost. Takže já si nejsem jist, že výstav Evropa nových lodí by šla ruku v ruce eh, s našimi cíly eh, v rámci eh, rybářské společné politiky. A ohledně selektivnějšího vybavení, ano, měli bychom jít tímto směrem, měli bychom využít poznatků z vědy a výzkumu a tady určitě zase můžeme naopak veřejné zdroje použít do výzkumu a do vývoje, který by umožnil rybářům a rybářkám eh, konat svou práci efektivněji a eh, umožňoval ta nejlepší možná řešení. Jak už jsem e, řekl, potřebujeme e, lodě, které jsou e, přátelské k životnímu prostředí, které ne, představují velké emise. Já si myslím, že potřebujeme ten fond a já po vás, já na vás apeluji, abyste neměli příliš rigidní pozici ohledně možného využívání tohoto fondu pro výstavbu lodí, které jsou přátelské k životnímu prostředí. Děkuji. Samozřejmě my eh, chceme jít cestou eh, rozhodnutí, která jsou přátelská k životnímu prostředí. Eh, jako bývalý minister pro tuto oblast vám mohu říct, že malé rybářské flotily ty bojují především o financování v oblasti vědy a výzkumu. A tady se ty veřejné zdroje dají využít. My můžeme použi- pomoci těmto podnikatelům právě ve financování vědy a výzkumu. Ví, Myslím si, že ten eh, úmysl je dobrý, ale nevím, jestli to, co říkáte, by opravdu vedlo k těm výsledkům, kterých eh, snažíme dosáhnout. Děkuji. Děkuji vám všem, všem poslankyním a poslancům za položené dotazy a eh, pan dezignovaný komisař má teď možnost pronést ještě závěrečný Eh, závěrečný projev. Teď už jste v cílo, eh, teď už jste vlastně v konci vaší cesty před cílovou páskou. Děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ještě jednou vám všem děkuji za tuto příležitost se vám představit. Eh, bylo pro mě obrovsky zajímavé slyšet vaše otázky, vnímat vaše zaujetí, nasazení. Vím, že ta biodiverzita, oběhová ekonomika, ekonomika, malé eh, eh, či velké eh, komunity rybářů a rybářek s vysokou mírou přidané hodnoty jsou pro vás klíčové. Udržitelnost je sdílená odpovědnost. Já se chci o ní s vámi podělit. Toto, tento mandát bude ten nejzelenější, který kdy Evropa viděla. Eh, vidíme to eh, z výsledku eh, voleb, vidíme to z velikosti výboru Envy, bude to také mandát velice modrý. Nedávno vydaná zpráva ukázala, do jaké míry je důležitá čistota moří a oceánů. Eh, od eh, zhora dolů a do jednotlivých portfolií se chceme inspirovat eh, těmito svými zásadami a cíly a to ve všech oblastech naší činnosti. Ale tady nejde pouze o politiky a koncepce, nejde pouze o životní prostředí a určitě ne pouze o ekonomiku podniku. Jde o typ společnosti, který si přejeme. Jde o rybáře a rybářky, kteří už nemohou eh, do moře. Jde o ty, kteří byli ponecháni stranou v důsledku ekonomické transformace. My chceme eh, eh, společnost, která neponechá žádného občana stranou či vzadu. Chci vás ujistit, že budeme eh, úspěšní se spravedlivým eh, typem eh, změny, budeme myslet na zranitelné. Chci být součástí toho týmu, který povede Evropu k ambicioznějšímu přístupu, protože když budeme ambiciozní, nezlepšujeme pouze životní prostředí, ale také vytváříme sociální spravedlnost, zlepšujeme zdravou kvalitu života a dobrou pohodu našich spoluobčanů. Když jednáme jako Evropa eh, ohledně znečišťování prostředí, eh, prostředí, eh, pokud eh, jednáme dobře, tak vlastně nejsme dobrými Eh, představiteli svých občanů a neplníme jejich eh, představy. Naše eh, předsedkyně požádala svůj tým, aby Evropa byla v prvé linii těchto obrovských změn, které mají směřovat k opravdu zdravé planetě, zdravému životnímu prostředí, zdravým mořím a oceánům. Takové prostředí je potom dobré pro biodiverzitu a také přináší eh, dobré výsledky, dobré perspektivy pro rybolov, pro eh, lidi v něm zaměstnané. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nemůžeme ochraňovat své oceány a moře, pokud nebudeme ochraňovat svou půdu. Nulo, eh, tolerance či pouze nulové nových emisí nás eh, v tomto směru povede. Celá řada našich občanů už je teď zasažena eh, vysokým znečišťováním, musíme jim pomoci a eh, je jasné, že společný přístup nám umožně, umožní být efektivnější. Já vás tedy žádám o pomoc, chceme se opřít o vaše znalosti, o vaše know-how, když budu navštěvovat vaše státy. Vy je znáte nejlépe. Eh, eh, ti, kteří pracují v lesích, ti, kteří pracují v rybolovu, vy je znáte a jste pro nás takovým mostem, jste eh, našimi prostředníky s občany a já doufám, že společně budeme moci lépe pracovat pro jejich budoucnost. Děkuji za pozornost. Děkuji vám všem. Děkuji vám, pane eh, dezignovaný komisaři. Teď si můžete dát eh, pivo a trochu si oddechnout. Teď je na nás a na koordinátorech, abychom se sešli, koordinátorech obou výborů. Koordinátoři obou výborů se sejdou v 18 hodin a potom v 19 hodin společně na hodnocení.